chvíli. Okay, if, if the uh, photographers could take a discreet distance. Také prosím fotografy, zda by mohli trošku odstoupit. Dobrá, zahajuji tady dnešní jednání. Nejprve bych přistoupila k přijetí pořadu jednání. Vidím, že nikdo nic nemá proti, takže pořad jednání považuji za přijatý. Ještě předtím, než přistoupíme k hlavnímu programu dnešního dne a monetárnímu dialogu, musím učinit jedno smutné sdělení. A to sice chtěla bych informovat poslance a všechny přítomné, že Miguel Portaš z frakce GUE, který byl členem tohoto výboru, a který aktivně působil v tomto výboru, zejména v otázkách monetárního dialogu a dále působil jako koordinátor ve výboru pro počet, tak včera zesnul. Bylo mu pouhých 53 let. A nyní bych poprosila tedy, abychom povstali a minutou ticha uctili jeho památku. Thank you. Děkuji. Dále tady mám několik dalších krátkých sdělení. Jak jistě víte, měli bychom hlasovat o několika návrzích zprávy dnes odpoledne. Nicméně bylo to odloženo na příští schůzi proto, abychom dnes maximálně využili čas výboru, tedy dnes odpoledne a zítra dopoledne, tak sekretariát distribuoval návrh pořadu jednání, kde eh, jsou tedy zakomponovány časové změny oproti tomu původnímu návrhu. A vypadá to, že ve čtvrtek odpoledne bude naše jednání kratší tady v důsledku eh, přeorganizování jednotlivých bodů na pořadu jednání. Dobrá, dále bych přistoupila ke schválení zápisu ze schůzí 9. ledna, 16. ledna, 6. února a 12. března. Jestliže nikdo nic nemá proti těmto zápisům, považuji je za schválené. A nyní můžeme přistoupit k dialogu o měnových záležitostech s ECB já zde s velkým potěšením vítám pana Mario Draghi. Předchozí dialog o měnových záležitostech proběhl 19. prosince. Byla to poslední schůze, ale musím říct, paní předsedkyně říká, teď mi to úplně nedává smysl. Nicméně další schůze se uskuteční 9. července, co se tedy týče těch dat. Naposledy to bylo v prosinci, teď je to 9. července. A e, nyní tady proběhne ta obvyklá výměna názoru. Mario, máte slovo. Thank you. Madam Chair, honorable... Děkuji. Paní předsedkyně, vážení členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. S velkým potěšením se znovu zde v parlamentu a předstupuji před tento výbor pro pravidelnou výměnu názoru. S velkým potěšením vítám výsledky jarních jednání, kde bylo dohodnuto zvýšit zdroje mezinárodní měnového fondu o 400 na 430 miliard dolarů. Eurozóna se rovněž zapojila a zvýšila vlastní záruky a a zavázala se, že Evropskému eh, mezinárodnímu fondu doplní dalších 150 miliard euro. Jsem stejně tak velmi rád, že další akcionáři fondu se rovněž zavázali zvýšit vlastní příspěvky a zvýšit zdroje tohoto fondu. Teď je velmi důležité, aby mechanismy stability v Evropě byly plně funkční ECB může v tomto smyslu poskytnout svou podporu. Státy eurozóny musí i nadále provádět rozpočtové a strukturální reformy, které jsou nutné. Jak je Jaké to běžné, tak Nejprve bych chtěl pohovořit o stávající hospodářské situaci v eurozóně. Následně bych se chtěl zaměřit na témata, která jste mi navrhli, a to sice vyhodnocení zvláštních opatření realizovaných ECB a vyhodnocení hospodářských eh, nerovnohách v rámci měnové unie. Dobrá, nejprve bych chtěl pohovořit o hospodářském a měnovém vývoji v eurozóně od našeho posledního setkání 19. prosince loňského roku. Dostupné ukazatele za první čtvrtletí roku 2012 v zásadě potvrzují stabilizaci hospodářských aktivit, ovšem na té nižší úrovni. Poslední vývoj v eh, statistických údajů poskytuje poněkud smíšený obrázek a stále je patrná převažující nejistota. Do budoucna by růst měl být podpořen zahraniční poptávkou, velmi nízkými krátkodobými úrokovými sazbami a také našimi nestandardními opatřeními. Zároveň však eh, rizika typu downside ukazují opět posílení napětí na trhu státních dluhopisů v eurozóně a možný mm, přechod do reálné ekonomiky. Dále je také možné, že ekonomická aktivita bude narušena růstem cen komodit. Roční inflace v eurozóně v březnu činila 2,7%, což je nezměněné číslo za poslední tři měsíce. A je pravděpodobné, že během tohoto roku inflace i nadále bude nad dvěmi procenty. A to z důvodu nedávného nárůstu cen energií a nepřímého zdanění. Řídící rada i nadále očekává, že roční míra inflace na počátku roku 2013 poklesne pod 2 Do budoucna v prostředí mírného růstu v rámci eurozóny a s ohledem na mm, inflační očekávání, lze očekávat, že tlaky na cenový nárůst budou mírné rizika pro, co se týče prognózy vývoje cen, jsou víceméně vyrovnané. Co se týče rizik na vyšší úrovni, tak zde můžeme hovořit o očekávání vyšších cen ropy a také nárůst e, nepřímého zdanění. Co se týče těch rizik na té nižší úrovni, tak tam můžeme hovořit o nižší hospodářské aktivitě. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že řídící rada bude klást veliký důraz nebo bude respektive věnovat velikou pozornost na propojenost vyšších cen energií a jak by se toto mohlo promítnout do, do vývoje mest, zisků a obecně cenotvorby. Je zásadní, aby střednědobá inflace v rámci eurozóny byla i nadále pod kontrolou v souladu s aktivitami řídící rady, aby byly Eh, ve střednědobém výhledu, aby byla míra inflace udržena pod dvěma procenty. Co z, měnová analýza a zejména oslabené tempo eh, peněžního růstu potvrzuje to, že cenový vývoj je v souladu s cenovou stabilitou ve příslušném časovém výhledu. Údaje o peněžním a úvěrovém vývoji, které máme k dispozici do února, ukazují na určitou stabilizaci finančních podmínek. Zároveň poptávka po úvěrech nadále zůstává poměrně nízká s ohledem na utlumenou ekonomickou aktivitu a také s ohledem na úpravy mm, výkazů v nefinančním sektoru. Dle mého názoru je velmi důležité, aby banky nadále posílily svou stabilitu a to i prostřednictvím eh, zbržení bonusových pladeb a dalších příspěvků. Jestliže budeme mít zdravé banky, tak toto přis, bude klíčový faktor, který podpoří naši ekonomiku, úvěry dostupné v rámci ekonomiky a další normalizaci. Nyní bych chtěl pohovořit o účinnosti e, nedávných nestandardních měnových politických opatření v rámci eurosystému, zejména o dlouhodobých refinancujících operacích, takzvaných operacích LTRO. Nejprve by dovolte vysvětlit, proč jsme se rozhodli implementovat tříleté operace LTRO. Jak si jistě vzpomenete, eh, druhá polovina roku 2011 se vyznačovala větším mm, stresem na trhu státních dluhopisů a také poměrně vysokou nejistotou. Toto eh, brzdilo přístup bank v eurozóně k tržnímu financování. Pokud bychom neučinili žádné kroky, tak by to vedlo k závažnému omezení úvěrů poskytovaných bankami firmám a domácnostem a obecnému prodeji aktiv. Operace LTRO přispěly k tomu, že tyto obtížné podmínky, tato složitá situace byla poněkud zmírněna. Banky eh, dostaly novou likviditu zhruba ve výši 520 miliard euro. a musíme vzít také v potaz přesun likvidity z jiných operací. Navíc banky také výrazně získaly tím, že byla zvýšena jistota, co se týče jejich střednědobého financování, vzhledem k delší době splatnosti těchto nových operací. Je mi jasné, že vás zajímá zejména to, jakým způsobem se LTRO promítnou do reálné ekonomiky. A to je skutečně velmi důležitá věc. A to sice zajistit, že měnová politika ECB se bude i nadále účinně promítat do reálné ekonomiky. Právě toto bylo klíčovým důvodem rozhodnutí řídící rady. Je povzbudivé, když vidíme, že velký počet malých bank se zapojil do dvou operací LTRO. Malé banky jsou totiž nejlépe uspůsobeny pro refinancování reálné ekonomiky, a to zejména malých a středních firm, které jsou největším hybatelem, co se týče zaměstnanosti v rámci ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že likvidita centrální banky se velmi přiblížila reálné ekonomice. Pochopitelně, toto neznamená, že toto samo o sobě nějakým způsobem rozjede poskytování úvěrů firmám a domácnostem. Za prvé, centrální banka ne, se nemůže vměnova, vměšovat do e, použití likvidity bank, protože to je jejich vlastní obchodní rozhodnutí. Nicméně věříme, že oni to použijí pro refinancování reálné ekonomiky, protože taková je právě úloha bankovního systému. Za druhé, budoucí vývoj nárůstu úvěrů bude do velké míry záviset na poptávce. V rámci stávajícího prostředí to ta vš- však pravděpodobně zůstane utlumena. Tudíž eh, peněžní a úvěrový nárůst bude možná i nadále nějakou dobu slabý, ještě předtím, než dojde k celkovému zlepšení hospodářské situace. Průzkum poskytování úvěru ze strany bank, Bank Lending Survey, bude eh, zveřejněn dnes dopoledne v 10 hodin. Někteří z vás jsou možná znepokojeni možnými inflačními riziky, které mohou vyplývat z těchto nestandardních opatření. Chtěl bych zdůraznit, že naše nestandardní opatření nepředstavují nějaké omezení při stanovení úrokových sazeb, mm, s ohledem na to, co je potřeba realizovat pro zajištění cenové stability ve střednědobém výhledu. Zejména úrokové sazby u tříletých LTRO nejsou fixně stanoveny, ale jsou navázány na hlavní úrokovou sazbu. Navíc pro měření měnové likvidity není až tak důležitá rozvaha eurosystému, ale spíše rozvaha bankovního sektoru jako takového. A právě rozvaha bankovního sektoru ukazuje propojenost s reálnou ekonomikou. A to je podpořeno měnovými údaji a úvěrovými údaji, které, jak jsem zmínil, jsou zatím spíše utlumeny. Chtěl bych vás ujistit, že řídící rada využije všechny nástroje, které má k dispozici, proto, aby zamezila možným rizikům eh, ohrožení cenové stability, pokud by něco takového mělo nastat. Také často slyšíme obavy, že eurosystém se vystavuje nadměrnému riziku. Chtěl bych zdůraznit, že eh, rozšiřování naší rozvahy řídíme s velkou obezřetností a nadále velice pečlivě přeskoumáváme způsobilost zajištění a také vlastní rizikový kontrolní rámec. Navíc používáme konzervativní eh, opatření pro kontrolu rizik a snažíme se tak zajistit stabilitu celkového eurosystému. Závěrem k tomuto bodu bych chtěl říci, že veškerá nestandardní opatření jsou dočasné povahy. Navíc podpora likvidity nemůže nahradit e, zdravé fiskální a strukturální politiky nebo kapitálové politiky, které by měly zajistit udržitelný růst a stabilitu v rámci evropského hospodářství. A nyní bych chtěl pohovořit o druhém tématu v rámci naší výměny názorů, a to je eh, makroekonomická nerovnováha v rámci měnové unie. Samozřejmě eh, v rámci eurozóny se jedná o běžný jev. Je to něco, co vidíme i na druhé straně Atlantiku, ale zároveň eh, by se to nemělo stát nedílnou součástí strukturální povahy. Bohužel v nedávných letech v několika evropských zemí došlo k akumulaci velké nerovnováhy. Ta nerovnáha pramení z různých zdrojů. Jednak nedostatečná fiskální disciplína, finanční excesy, eh, neschopnost realizovat strukturální reformy, zejména nikoli však výlučně v rámci trhu práce a trhu s produkty a také výrazná ztráta konkurenceschopnosti. Všechny tyto faktory vedly k urgentní potřebě jednoznačných změn. Je zřejmé, že e, řešení těchto nerovnovách nemůže být úkolem ECB. Z pohledu měnové politiky naším hlavním cílem je zajistit cenovou stabilitu v rámci eurozóny jako celku. Za tímto účelem ECB neustále monitoruje veškeré relevantní informace z jednotlivých zemí a z různých podnikatelských sektorů v rámci eurozóny. Nicméně, měnová politika ECB se musí zaměřovat na celou eurozónu. Nemůže řešit e, problémy a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v rámci eurozóny. To je úkol vlád. Vlády musí eh, realizovat silné politické kroky, aby vyřešili problémy v oblasti daňové, finanční či strukturální. Konstatujeme, že v mnoha zemích dochází k pokroku prováděná opatření musí být nyní doplněna strukturálními reformami zaměřenými na podporu růstu, tak, aby napomohly rozvoji dalších podnikatelských aktivit, zakládání nových firm a vytváření nových pracovních příležitostí. V této oblasti by vlády měly být více ambiciozní. Na evropské úrovni byl zaznamenán výrazný pokrok eh, co se týče posílení rámce evropského řízení. Také došlo k posílení fiskálních pravidel v rámci paktu růstu a stability. Rovněž byla realizována smlouva fiskální kompakt, eh, fiskální úmluva, o které jsme jednali v parlamentu loni v prosinci. Nedávná krize ukázala, že dobře fungující Evropská měnová unie potřebuje nejenom velmi kvalitní institucionální strukturu a podporu měnové politiky v centru, ale také silné ekonomické politiky. Zajištění konkurenceschopnosti ve všech zemích eurozóny musí být vnímáno jako společná odpovědnost. Jsem přesvědčen o tom, že, řada, že mnoho z vás zde v Evropském parlamentu budou souhlasit s tím, že potřebujeme určitou změnu, eh, co se týče toho, jak jsou realizovány národní politiky a jak jsou vnímány. Hospodářská politika v rámci eurozóny je z velké části domácí politika v jednotlivých zemí eurozóny. A právě z důvodu eh, těchto následných dopadů a provázanosti zde musí být realizován vzájemný dohled a musí být realizovány společné zájmy v eurozóně jako celku. Toto se vztahuje na fiskální i makroekonomickou politiku. Ovšem, dozor, dohled sám o sobě není dostačující. Občané od Evropy rovněž očekávají společné odpovědi na společné výzvy, s nimiž se potýkají všechny země eurozóny. V kontextu globální konkurence a nadále probíhající fiskální konsolidace by měly země v eurozóně spojit své síly. S ohledem na to, že sdílí jednotnou měnu, by měly mít ještě větší důvod než jiné země vzájemně spolupracovat. A to ať již v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, infrastruktury. Všude e, zde v těchto oblastech by se země měly snažit o vzájemnou úzkou spolupráci. Dále bych chtěl doplnit, že podobně jako konkurenceschopnost, tak i finanční stabilita by měla být vnímána jako společná odpovědnost v rámci měnové unie. Během krize jsme viděli velmi silné negativní e, dopady, které se přelévaly na další země v eurozóně a další bankovní sektory. Eh, národní dozorčí orgány a Národní ministerstva financí jsou konfrontovány s tím velmi známým problémem. A to sice, že když jsou časy dobré, tak e, velké banky fungují stejně jako evropské instituce, ale když jsou časy zlé, tak to musí řešit právě jednotlivé země. Tudíž velmi dobře fungující měnová unie vyžaduje posílení bankovního dohledu na eh, celoevropské úrovni. Evropská integrace přinesla mír a prosperitu. Mm, ačkoliv zatím váhám, abych vymezil nějaký dlouhodobý bod, kam by měl dospět integrační proces, jsem zároveň, ale jsem sice přesvědčen o tom, že bychom něco takového měli definovat, tak zároveň si myslím, že bychom měli jednoznačně prosazovat dlouhodobou vizi pro Evropu, jak jsme to již činili v minulosti, v jiných zásadních momentech v historii naší unie. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, uh, Mario. Eh, děkuji, Mario. Teď eh, si dáme otázky a odpovědi, jako obvykle. prosím pány poslance a dámy poslankyně, aby eh, se drželi svého řečnického času minutu a půl. A Maria poprosím, aby své odpovědi omezil na tři a půl minuty, aby to celé trvalo zhruba pět minut. Nejdřív začneme místo předsedkyní místo předsedou našeho výboru za EPP Pavlem. Prosím. Děkuji. Pane Dragi, všichni nebo téměř všichni souhlasí s tím, že vybřednutí z krize vyžaduje konsolidaci, daňovou konsolidaci a strukturální reformy. Některé členské státy dělají opravdu, vynakládají opravdu mimořádné úsilí v této oblasti. Španělsko je toho jasným příkladem. Od prosince roku 2011 Španělsko je plně zavázáno provádět daňovou konsolidaci a také strukturální reformy, pracovní reformu, reformu finančního systému a tak dále. Ještě nikdy žádná země neudělala takové reformní úsilí, nevynaložila takové reformní úsilí v tak krátkém čase. A Nemůžete pochybovat o tom, pane Draghi, že toto úsilí bude pokračovat. Také souhlasíte v tom, že vy vždy podporujete toto úsilí jak ze strany Španělska, tak i ze strany dalších členských států. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že Španělsko nekontroluje svou měnovou politiku, tak si myslím, že od takovýchto zemí jako Španělsko už nemůžeme vyžadovat o mnoho více. Daňová konsolidace z krátkodobého hlediska bude mít negativní dopady pro růst. Nicméně strukturální reformy přinesou své výsledky z dlouhodobého a střednědobého hlediska. Nepochybuji o tom, že veškeré toto úsilí přinese své výsledky a znovu získáme zpět důvěru trhu. Ale ještě než to nastane, některé země budou i nadále velmi zranitelné. Ty země, které splňují všechny podmínky, jako Španělsko, si zaslouží rozhodnější kroky ze strany Evropské centrální banky, na sekundárním dluhovém trhu, aby se snížily ty přehnané náklady na financování. Budete jednat, pane Draghi, tak jako jste to udělali i jindy? Budete zasahovat na sekundárních dluhových trzích? Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Měl bych asi říci hned na začátku, že s vámi naprosto souhlasím. Snahy, které vyvíjí španělská vláda, promiňte, ale není možné, abyste tady mluvili eh, přes eh, šest řad. Prosím, Mario. Ano, děkuji. Já jsem si říkal, proč tam najednou propuklo něco, co se děje. Dobře, no tak nic. Jen bych chtěla říci, že s vámi naprosto souhlasím. Jak jste říkal na začátku svého projevu, španělská vláda, jak jste říkal, vyvíjí opravdu pozoruhodné snahy v této věci a, a dosáhla pozorovného pokroku. A pořád ho dosahuje, protože ty reformy pokračují probíhají teď. Nemáme nejmenší důvod pochybovat o angažovanosti španělské vlády a její snaze provést nutné reformy. Takže z tohoto hlediska si myslím, že celá Unie Španělsko podporuje a ECB rozhodně. My jsme implementovali ty standardní politiky LTRO, jak už jsem říkal, možná budu mít možnost tady ještě vysvětlit, eh, jak eh, to bylo zavedeno velmi včas a jak to bylo užitečné. A co se týká eh, našich úrokových sazeb, tak ty jsou v současné době velmi nízké a už to trvá nějakou dobu. Takže ty krátkodobé skutečné úrokové sazby jsou i nadále záporné. Vy jste tady mluvil o možné reaktivaci SMP. Podívejte se, SMP eh, to není nic věčného nebo nekonečného. Neměli bychom ale zapomínat, že ECB musí jednat v omezeních svého primárního mandátu a smlouvy. Podle smlouvy měnové financování není možné. Náš hlavní mandát je zajistit stabilitu, okamžitou stabilitu pro celou eurozónu. Já si myslím, že tady musíme dosáhnout eh, takové nesnadné rovnováhy. Chceme zajistit, eh, že ECB bude pořád eh, ještě důvěryhodná. To je jedna z posledních věcí, která nám zbývá. Což znamená, že musíme jednat v rámci smluv unii a ani Evropské centrální bance by nijak neprospělo, hlavně ne důvěryhodnosti našeho integračního procesu, kdybychom opustili omezení, která nám stanoví naše smlouva a náš mandát. Děkuji. Já vám děkuji a teď za socialisty další místo předsedkyně Aline McCarthy. Děkuji. Paní předsedkyně, asi se mnou budete souhlasit, že z té hospodářské krize se teď stala krize politická. Viděli jsme pád nizozemské vlády, viděli jsme hlasování ve francouzských volbách, které jasně naznačuje, že občané odmítají finanční disciplínu a asi budete docela eh, zklamání, protože ECB předpokládala, že dojde k hospodářskému obnovení, odmítli jste další nabídky MMF pro stimulování růstu a nemyslíte si náhodou, že ten růst opravdu je příliš pomalý, že ta vaše disciplinární politika je příliš přísná a e, že e, ta vaše snaha znovu posílit důvěryhodnost eurozóny země nefunguje? Nemyslíte si, že je e, čas na to trošku změnit přístup? Thank you. Thank you. No, we don't believe... Děkuji, děkuji. Ne, my si nemyslíme, že naše měnová politika je příliš přísná. Myslíme si, eh, že naše měnová politika je nadále poměrně velkorysá. Do jisté míry, no možná je to příliš silný výraz, ale do jisté míry je trošku uklidňující, eh, když se díváme na údaje eh, z našich průzkumů, jak jsem o tom před chvílí mluvil, tak se ukazuje, že eh, ty, ta, ty takzvaná omezení na poskytování úvěru z bankovního systému se eh, výrazně zredukovala oproti předchozím LTRO. Takže v současné době ta omezení eh, pro to, aby se ty peníze, které jsme dali do ekonomiky, dostaly na skutečné financování středních a malých podniků, pochází většinou z poptávky. respektive poptávka je nižší a proto je i poptávka po úvěrech nižší. A já si myslím, že eh, s trochou času se ty peníze dostanou do ekonomiky a budou stimulovat a eh, znovu aktivovat růst. A jak už jsem říkal, eh, i inflační sazby zatím máme zvládnuté. Takže já si myslím, eh, že naše politika eh, zůstává vhodná. Samozřejmě nevíme, jak se to bude vyvíjet, neustále situaci sledujeme a budeme rozhodovat podle toho. Děkuji. Děkuji. Teď za Alde. Děkuji, pane předsedo, že jste zase přišel mezi nás. Už jsme se nějakou dobu neviděli a uvědomuji se to teď, protože si také uvědomuji, že se situace oproti době před Vánocemi hodně změnila. Já myslím, že kritizovat to je moc jednoduché, ale já bych se vás opravdu chtěla zeptat, co si myslíte o tom, že se nějak změnila ta situace? Protože eh, před Vánocemi jsme schválili ten eh, Sixpack, eh, schválili jsme různá fiskální opatření, LTRO a měl jsem pocit, že se situace uklidňuje. A teď Tady máme eh, dva jevy, které mi dělají velkou starost. Jednak, mluvím tady i za kolegy z jiných zemí, je zjemné, že několik členských států prostě nemůže respektovat ty cíle. Já osobně jsem bojovala v tom sixpacku, aby existovala finanční disciplína, takže já to nechci spochybňovat, ale jenom říkám, že to je skutečnost, která se teď objevuje i v zemích, jako je třeba Nizozemsku, které byly původně velmi silné. Takže já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, co jsme udělali, co bychom možná měli ještě udělat. A za druhé mě docela znepokojuje, když vidím, že jeden z důsledků eh, LTRO, které jste možná původně nechtěli, je, že banky mají tendenci skupovat národní dluhy a vidíme určitou fragmentaci. Oni si přebírají dluhy svých zemí, což nejenže se neubírá tím směrem, který jsme měli původně v úmyslu, když jsme budovali vnitřní trh, ale také, a myslím, že to říkal George Soros, který to zúraznil, mohlo by to mít katastrofický dopad ve chvíli, kdy eh, bude nižší solidarita, protože vlastně už ten majetek bude jinde. A ještě jednou, eh, samozřejmě vím, že není snadné najít to dobré řešení, ale tohle eh, je docela znepokojivý vývoj a jak si myslíte, že by bylo možné tyto dva jevy eh, nějak skorigovat? Máme ten text, který jsme schválili, tak co bychom konkrétně mohli udělat, abychom to vyřešili? Děkuji. Děkuji. Vy se ptáte v podstatě na dvě věci. Jednak na tu finanční disciplínu, Položme si nejdřív jinou otázku. Je možné se té fiskální konsolidaci vyhnout? Bylo to vůbec možné? Jaká byla situace na trzích? Proč jsme vůbec s tou fiskální konzolidací začali? Začali jsme s ní proto, že trhy se v podstatě rozhodly, že nebudou financovat národní dluhy. Tak si uvědomil, že některé ty dluhy ve vztahu k HDP prostě nejsou udržitelné. Takže svým způsobem to bylo nevyhnutelné politické opatření, abychom znovu získali důvěru trhu. A popírat, že fiskální konsolidace měla určité krátkodobé efekty, by nebylo správné. V některých případech bych zašel i dál a řekl bych, že ty redukční dopady někdy nebyly krátkodobé, ale třeba i střednědobé. Protože když máte třeba dlouhodobou nezaměstnanost mladých lidí, tak to není krátkodobý jev. Mnoho z těch lidí, eh, z těch mladých lidí hledá zaměstnání už docela dlouho. Tak jak se z toho dostat? No, musíme implementovat zároveň strukturální reformy, které uvolní některou energii z těchto ekonomik, z některých částí, které eh, ji někde mají, protože to všechno nebyla hospodářství, která by nikdy nebyla konkurenceschopná. Kdysi konkurenceschopná byla, ale prostě tu konkurenceschopnost ztratila. Ale není pravda, že nikdy tuto kapacitu, tu energii neměli a že se nemůžou vrátit eh, a dostat se zase do formy. Takže my musíme najít nějaké správné podmínky, jakmile dosáhneme fiskální konsolidace, protože, jak už jsem říkal, ta je nevyhnutelná. Pak musíme provést strukturální reformy. A potřebujete nějaké politické prostředí, kde bude jak stabilita, tak správná měnová politika. A to je náš úkol. My ale nemůžeme nahradit zprávu eh, a strukturální reformy. To není úkol ECB. ECB proto ani nemá mandát. Další otázka, kterou jste položila, že LTRO bude mít eh, možná eh, špatný dopad eh, v tom, že některé banky začaly skupovat národní dluhy svých států, ale nezapomeňte na to, jaká byla situace před LTRO. Za prvé, tohle je prostě bankovní rozhodnutí. A když jsme začali s těmi LTRO, tak jsme doufali, že ty peníze se dostanou do skutečné ekonomiky rychleji. Ovšem problém je, že to snížení objemu úvěru, které proběhlo v posledním půl roce, mělo dopad a ještě pořád má dopad na tohle. Ale myslím si, že když si počkáme, tak uvidíme, že se situace zlepší. Ale na druhé straně musím říct, že prostě banky si sami mohou rozhodnout o tom, jak ty peníze využijí. Před LTRO nikdo vládní dluhy nenakupoval. Ani národní, ani cizí banky. Cizí investoři se úplně stáhli. A jak eh, trhy s dluhopisy, tak eh, různé další úvěrové trhy byly úplně zavřené. Docela dlouho. Takže to, co vidíme teď, je, že banky nakupují dluhopisy svých vlád, což je věc, kterou musíme nějak vyřešit. Já jsem si jist, že se to vyřeší, jakmile začnou úvěrové trhy zase fungovat. Ale řekl bych, zase z pozitivního hlediska, eh, že vás musím upozornit na dvě věci. Jednak, Situace na finančních trzích se teď výrazně zlepšila. V prvních třech měsících tohoto roku bylo vydáno tolik dluhopisů jako za celý minulý rok. Což znamená, že LTRO v podstatě dostali likviditu do trhu a některé z těch kanálů se tak znovu otvírají. To je první pozitivní věc. A druhá pozitivní věc je, že přes obecné mínění ta opatření, riziková opatření mezi národními bankami a vládami byla oddělena. Takže ty vlády a banky jsou teď méně provázány než v listopadu. To je také docela pozitivní věc, která Možná není hned vidět. Děkuji. Teď za ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, když jsme se tady posledně setkali v prosinci, tak jsem vám řekl, že někteří si představují, že z vás bude takový evropský Ježíšek. A bohužel právě to se stalo. Poskytli jste asi 1 bilion euro likvidity bankám za nízké sazby a za dosti pochybné záruky a nějak to nepomohlo eh, žádným domácnostem. Jak jste sám uznal, banky místo toho využily tyto peníze, aby koupily národní dluhopisy eh, zemí, eh, které mají potíže. A tři měsíce později se nám všechny ty problémy zase vrací. Vy jste si v podstatě jenom koupil trochu času. Problémy eurozóny se mohou každou chvíli vrátit eh, rozhodně, až ve Francii zvolí pana Holanda, který si vůbec neuvědomuje, jaká je situace. Takže, eh, pane předsedo, můžeme čekat na další LTRO a ještě bych se chtěla zeptat, eh, kdy konečně přestanete přijímat slabé záruky od bank, jak už správně říkal předseda Bundesbanky. Děkuji. Yeah, thank you, thank you. Děkuji, děkuji. Ne, já si pořád, já pořád musím trvat na tom, že naše LTRO byly zavedeny včas a že to byla v zásadě úspěšná operace. I pokud jsme si tím jen koupili čas, což není pravda, ale i tak by to byl ohromný úspěch. Představte si, co by se jinak stalo. 230 miliard euro nebo ještě víc bankovních dluhopisů v prvních třech měsících tohoto roku. A úplně zavřené trhy. A tomu jsme se vyhnuli. Ale já bych se vrátil k tomu, proč banky nechtějí půjčovat. Nechtějí půjčovat buď proto, že nemají prostředky, nebo nemají kapitál, a nebo neexistuje žádná poptávka po úvěrech. My jsme se vypořádali s prvním z těchto jevů, ale nemůžeme pomoci bankám ke kapitálu. A měl bych tady hned dodat, že jsme měli určité místní problémy s bankami, ale obecně, jak vyplývá eh, z hodnocení EBA, tak evropské banky v zásadě začaly zase schromažďovat kapitál. Nám se zdá, že 65 bank podle našich průzkumů eh, splnilo cíle, které byly stanoveny. Takže já si myslím, že i eh, to, že jsme si koupili trochu času, byl docela úspěch. Nemůžeme nic dělat s nedostatkem kapitálu, ale hlavně, jak jsem říkal na začátku, nemůžeme nic dělat s nedostatkem poptávky. Eh, další LTRO asi eh, bych vám měl dát svoji standardní odpověď, totiž, že my nikdy nevíme, co bude dál. Děkuji. A teď za zelené Pascal. Ne, promiňte, ještě, ještě bych se vrátil. Ještě tam byla jedna část té otázky, na kterou jsem neodpověděl. Ty záruky. Tak za prvé. Proč jsme ne oslabili, ale rozšířili tu škálu záruk. No, hlavně proto, že jsme chtěli rozšířit počet bank, které se těchto operací zúčastní. A podařilo se nám v posledních LTRO do té operace zainteresovat 800 bank a 460 z nich byly německé. A když si uvědomíte, že průměrná účast na těchto operacích bývá 70 až 75 bank, tak eh, vidíte, je to proto, že ty záruky, které žádáme, musí mít určitou kvalitu, ale také musí být nastaveny způsobem, eh, na který eh, střední a malé banky nemají. Většinou to funguje tak, že se do té operace zapojí jen veliké banky a za normálních okolností ty potom distribuují tu likviditu těm eh, středním a malým bankám. A tohle se teď nestalo, nemůže se to stát, protože ten mezibankovní trh je zavřený, takže jsme potřebovali nějaký způsob, jak se dostat k těm malým bankám. A proto jsme rozšířili škálu záruk, ale to neznamená, eh, že jsou to slabé záruky. My zajišťujeme, aby ty záruky, které přijímáme, riziky odpovídaly těm zárukám, které jsme přijímali během těch snižování dluhu. Většinou se jedná o 53%, to je průměr. Takže když jste banka, která přinese tuto novou záruku, tak většinou dostane jenom polovinu, jakožto nové možné prostředky pro půjčování, ale může to být až 75%. Takže já si myslím, že eh, to říkat, že naše nové záruky jsou velmi rizikové, to není podle mě podložené. Děkuji, Pascal. Dobré ráno, pane Draghi. Ano, my si myslíme, že LTRO byly nutné stejně tak jako morfin. Morfin je nutný pro nemocné, aby ulevili bolesti a abychom si koupili čas, ale to neřeší žádný ze těch strukturálních problémů, které tady před sebou máme a o kterých mluvili naši kolegové. Já jsem se chtěl vrátit k těm LTRO a k tomu, jak to bylo využito. Já si myslím, že z demokratického hlediska je dobré se dozvědět, co se stalo eh, s těmi s tou miliardou euro byla použita na financování skutečné ekonomiky nebo na kupování nějakých eh, národních dluhů, nebo to šlo do, národní, do, do ECB. Já si myslím, že by bylo opravdu dobré se dozvědět, co se stalo eh, s těmito penězmi. Chceme-li mít kvalitní diskuzi, ale je to také eh, jedna z podmínek naší důvěry pro ECB, protože jak můžete žádat po občanech, aby si utáhli opasky, když na druhé straně to vypadá, že Eh, nějaká, eh, nějakých tisíc miliard euro tady zmizelo, někam nikdo neví kam, takže bychom chtěli nějaké, nějaká oficiální čísla a nejen odhady, které pochází od nějakých bank, jejichž zájmy nám nejsou úplně jasné. A za druhé, to jste říkal eh, ve svém úvodu, vy odmítáte podmínky pro banky, chtějí-li používat tuto likviditu. Ale proč jim dávat těch tisíc miliard? Dobře, máte pravdu, pokud jste jim to chtěli dát, ale proč tam nedat nějaké podmínky? Proč to nějak nepodmínit? Protože ve chvíli, kdy banky eh, kupovaly různé národní eh, dluhy, tak si vždycky stanovily podmínky, takže já dost dobře nechápu, eh, proč se tohle neudělali a myslím si, že to dost poškodilo naši důvěru v ECB. Děkuji. Thank you. Uh, well, I would immediately say that you should continue. Děkuji. Já bych vám chtěl říci, že eh, byste měli i nadále věřit ECB, protože eh, to je v podstatě naše největší síla, vaše důvěra v naší instituci. Ale já bych vám chtěl uvést pár dalších argumentů, proč byste nám měli i nadále věřit.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 Yes, yes, we can, we can hear, we can hear, we're, we're back. It was a general fault, Jean-Paul, not just you. Okay. Byl nějaký obecný výpadek, tak promiňte, teď už je to v pořádku. Takže, jak jsem říkal, vaše důvěra v naší instituci je naší největší silou. A vysvětlím vám, proč si myslím, že byste nám měli věřit i nadále. Co se přesně děje v rámci LTRO. Ty tříleté LTRO byly uvítány jakožto opatření, které zajistí další fungování finančního trhu. A to právě proto, že se, to jedn, že se tam jednalo o tři roky a ne o tři roční operace. To je věc, kterou musíte vzít v úvahu. Svým způsobem je to ujištění, že banky budou mít přístup k těmto penězům na tři roky. V podstatě jsme jim ujistili, že nebudou za 6-7 měsíců e, zase potřebovat likviditu. Respektive, že k ní budou mít přístup. A to byla velmi důležitá část této pravda bezprecedentní operace. No a potom jsme si položili otázku, a asi si to dovedete představit, kam ty peníze tedy jdou. A hned v první LTRO jsme si všimli, že Identita těch bank, které si půjčovaly, byla jiná než identita těch bank, které potom eh, vracely ty prostředky do ECB. Proč? No, ukazuje to, že tato likvidita, jak tady eh, mnozí říkali, nebyla eh, jen převzata a vrácena do ECB za tu lepší sazbu, ale v podstatě to ukazovalo, že jiné banky, které tu likviditu nepotřebovaly, když se dostala do systému, ji pak vrátily do ECB. Takže eh, jsme v podstatě viděli, že ta likvidita se dostává do ekonomiky, což bylo naším, naší hlavní starostí, naší hlavní obavou. Ale můžeme si eh, ještě lépe představit, kam se přesně ta likvidita dostala. No, když se podíváte na naši rozvahu, tak to z ní nevyčtete. Tam je jenom vidět, že když vytváříme likviditu, že se tato okamžitě eh, vrací do těch eh, vkladů, a nebo jinam, ale většinou do těch požadovaných rezerv například, a to trvá trošku déle. No ale kudy to přesně prochází tou ekonomikou, to můžeme zjistit jen, když se podíváme na, na rozvahy konsolidovaných komerčních bank v různých státech. A to je věc, kterou se teď zabýváme. Rok po roce, měsíc po měsíci, ale jinak bychom nemohli nějak zjistit, kolik se dostává do úvěru nebo do nákupu státních dluhopisů. Z našich údajů se to nedozvíme. Potřebujeme získat údaje od těch komerčních bank na trzích. Já jsem si jist, že za pár měsíců vám budeme moci předložit ucelenější obrázek toho, jak byly ty peníze využity, kam se vlastně dostaly. Viděli jsme, že se zvýšila eh, portfolia státních dluhopisů v bankách, hlavně eh, u italských, španělských a francouzských bank. ale většina hm, těch našich informací jsou vlastně nepřímé. Viděli jsme, že se znovu otevřely úvěrové trhy, trhy fondů, potom, jak už jsem říkal, eh, objem vydaných dluhopisů. To všechno jsou symptomy, které lépe pochopíme ještě za pár měsíců. Já myslím, že z hlediska transparentnosti budou ty informace jistě plně zveřejněny, budou transparentní, uděláme, co bude v našich silách, ale s naší vlastní rozvahy to zjistit nemůžeme. Pokud nesouhlasíte, tak mi řekněte. A pak jste měl ještě další věc. Říkal jste, jestli je možné, nebo jak je možné, že nijak nepodmiňujeme využití těchto peněz bankami ale při využívání SMP, to znamená programu nakupování dluhopisů, eh, stanovíme podmínky pro státy. No, tak ta druhá část není úplně pravdivá, protože já se k tomu ještě dostanu. Já vím, že překračuji řečnický čas, ale on jsou to dobré otázky. SMP bylo zaktivováno proto, že e, kanály, kudy proudila měna, byly ucpané. Minulý rok jsme viděli, že měnová politika neměla v některých zemích vůbec žádný dopad. A chtěli jsme e, tedy znovu nastavit podmínky pro to, aby ty kanály fungovaly. Nežádali jsme o to přímo. Některým zemím jsme prostě řekli, podívejte se, pokud nebudete fiskálně konsolidovat, nebudete provádět strukturální reformy, tak je dost nepravděpodobné, že by ty vaše měnové kanály zase fungovaly, protože my sice můžeme intervenovat, ale ono to nebude mít žádný dopad, protože když trhy uvidí, že vy nic neděláte, abyste zlepšili váš přístup na trhy, tak se nic nestane. Takže svým způsobem to eh, nebylo něco, co bychom po nich žádali za peníze, to ne. Ale proč nestanovíme žádné podmínky pro banky? No, proto, že Evropská unie funguje na uh, základě volného trhu, který je ukotven ve smlouvě, takže my nemůžeme ty úvěry směrovat jako v plánovaných ekonomikách. To nemůžeme. Pokud někdo, tak uh, Národní centrální banky by něco takového mohly dělat. Protože jsou svým národním bankám blíž. No. Yeah, I think, I'm sure we uh, will probably... No, jistě se k tomu ještě vrátím, ale docela hodně teď přetahujeme. A teď Jürgen Zague. Ja, danke. Uh, Herr Drage, ich uh, kann da nur anknüpfen an das, was bisher gefragt. Děkuji. Já mohu jen navázat na otázky, které byly až dosud položeny. Pokud jako politici máme kontakt s voliči, dostáváme často otázku na to, kde skončily peníze od ECB? Určitě už vám několikrát tuto otázku také položili. Já ji tedy nebudu opakovat, ale občané se na to ptají. A rád bych také navázal na Paskalovu otázku. Pro některé občany se to přece jen těžko sleduje. A v německých médiích se říká, že je to konec sociálního státu, že krizi je možno zvládnout pouze, pokud se odchýlíme od sociálního státu, od záruky zaměstnání a od té obecné záchranné sítě. Ovšem pro občany to znamená, že se zachrání banky, ale bez jakýchkoliv podmínek. Zatímco občané musí zaplatit eh, za všechny tyto akce a musí se podřídit přísným podmínkám a vzdát se jakékoliv bezpečnosti záruky, pokud jde o sociální zabezpečení, jejich eh, důchody jsou ohroženy a tak dále. Je to závažný politický problém nejen v mé zemi, ale i v jiných zemích. A tím je spochybňována samotná evropská demokracie, alespoň tak to vnímají občané. A mě by tedy zajímalo, jaký je váš názor, jak byste mohl odpovědět občanům na tyto otázky, které jsou přece jen zásadní. Pokud jde o to, že s bankami a občany se nejedná stejně. Takže jsou to dvě otázky. Kam šly ty peníze? Ta likvidita je teď v rukou především ECB. Jak jsem říkal, to je matematická, aritmetická skutečnost. Vrací se to zpátky, ale mezi tím se to změnilo, změnila se identita té banky. Takže prošlo to tím hospodářstvím a my vám můžeme říci, kolik toho bylo věnováno na úvěry a na uh, státní dluhopisy a tak dále. Ale jak jsem říkal, portfolio bank, pokud je o státní dluhopisy, se rozrostlo. Ale jedna věc u bank musí být jasně řečena. Banky jsou důležitým kanálem pro Evropu. Máme více než 80 úvěrů, které jsou zprostředkovány bankami, na rozdíl od Spojených států, kde to číslo kleslo na 30 a zbytek zajišťují kapitálové trhy. Takže pokud chcete znovu nastartovat úvěrový proces, tak musíte jít v bank, prostřednictvím bank a v Evropě. Nejste ve Spojených státech, to je ten velký rozdíl. A já jsem to dostatečně nezdůraznil. Výsledky toho našeho průzkumu o vypůjčování ze strany bank jsou pozbudivé. Protože původně tam byla určitá omezení lidé. Žádali o úvěry a bylo jim řečeno ne, žádný úvěr nedostanete, tak teď eh, tato omezení klesla. Teď zde máme další velký problém. Lidé žádají o úvěry teď je mnohem méně, pořád ta poptávka je velmi malá. A to zůstává velkým problémem. A druhá otázka se týká toho mého prohlášení, když jsem říkal, že evropský sociální model je mrtvý. To je pravděpodobně to, na co narážíte. Já bych to chtěl vyjasnit, protože to byl citát v článku, ale ten článek byl mnohem jasnější. Hodnoty sociální inkluze a solidarity vždy byly součástí mé kultury. Problém je, že ne každý sociální model je udržitelný. Sociální modely, které jsou vystavěny na dluhu, na vysokém dluhu, se stávají neudržitelnými. Takže já jsem říkal, že evropský sociální model ano, ale musí být udržitelný a proto v některých částech eurozóny by se měl upravit. A to jsem právě řekl. Já nejsem proti tomu, vůbec nejsem proti sociálnímu modelu Evropské unie. Děkuji. Děkuji za EFD Godfrey. Děkuji. Pane Draghi, jak já tomu rozumím, tak eh, dlouhodobé referencující operace ECB slouží k tomu, aby banky byly dobře financovány. Prezident Sarkozy si myslí, že suverénní státy přispívají svým bankám, ale španělské a italské ekonomiky nevydělávají tolik peněz, aby mohly financovat vlády. Možná to mám špatně, ale španělským bankám jste půjčili 200 eh, miliard eh, a 65 eh, nebo miliard eh, představují výběry a tak dále. Tím zůstalo asi 21 miliard, eh, což je asi polovina z toho, co si Španělsko musí vypůjčit letos. Italská vláda potřebuje 150 miliard eh, v dluhopisech, aby zvládla tento rok. Takže mně připadá nepředstavitelné, že byste nevydali další kolo půjček. Vy jste řekl, že jste si koupili čas, ale Koupili jste si možná jen hodiny nebo dny, ale ne mnohem více. Takže není to proti Maastrichtské smlouvě? A chtěl bych vás také upozornit eh, na vaši vlastní chartu článek 104. Eh, A Já bych navrhl, nebo řekl bych, že to, co dělá ECB, nejde jenom proti duchu Maastrichtu, ale také proti článku 104 vaší vlastní smlouvy. Takže když hovoříte o důvěře v centrální banku, já jsem strávil 35 let eh, ve měst, v City a řekl jsem, nebo řekl bych vám, že jsem nikdy nedůvěřoval žádným bankám, anglické bance, ECB. Takže, ale já vám nevěřím ani za mák. So what's the question? <laughs> Takže jaká byla ta otázka? Rome Charter. Ta vaše charta? Odpověď je ano. No, no, the answer is yes. Odpověď je ano. Nemám přesně ta vaše čísla, ale jde o to, zda bychom měli financovat banky do té míry, aby si mohli koupit eh, jakýkoliv počet eh, národních dluhopisů? Odpovědě ne. Banky se musí financovat sami. My musíme obnovit eh, tržní podmínky tak, aby se banky mohly sami financovat. To je hlavní účel naší operace. Nechceme jen tak rozdávat peníze, aby eh, banky mohly obcházet článek 1, 2, 3. To si musíme uvědomit. Děkuji. Teď Hans Peter za nezařazené. Herr Präsident. Ich habe zwei Fragen. Dvě otázky, pane prezidente. Ze všeho nejdříve. V blízké budoucnosti myslíte si, že Francie, protože jeden z kandidátů bude zvolen a jeden z nich chce znovu projednat rozpočtový pak. Vidíte v blízké budoucnosti nové turbulence na finančních trzích? Ano nebo ne? A jste na ně připraveni v ECB? Jaké jsou důsledky a nejsou už eh, začleněny do ceny eura? Druhá otázka o Rakousku, mé zemi. Můžete nám říci, zda rakouské půjčky skoupila ECB, pokud ano, tak do jaké míry? A jaká je situace rakouských bank podle vás? Protože, jak víte, my jsme velmi exponováni a já si myslím, že ratingy rakouská a rakouských bank už klesly. Mělo to dopad na ECB? Co nám chystá budoucnost, to je pořád ještě otevřená otázka. Pokusím se jen spekulovat. Myslím si, že se všichni zhodneme na tom, že nezhody, rozkol není pro euro dobrý. A vzhledem k tomu, že se na tom všichni shodneme, tak jsem si jist, že hlavní aktéři tohoto politického procesu, kde jsou národy svrchované, že tomu také rozumějí, že to takhle chápou. Doufejme. A já věřím, že bez ohledu na ty počáteční rozdíly nebo rozdíly v počáteční pozici, dospějeme k dohodě, ze které eurozóna vyjde silnější. Já jsem se o tom krátce zmínil v závěru své úvodní řeči, když jsem řekl, že teď je na čase myslet dlouhodobě, zeptat se, kam vlastně chceme jít a zeptat se, jaké podmínky musí být eh, dodrženy, jaké podmínky musí být splněny, abychom dosáhli tohoto finálního cíle. Ta specifičtější otázka, zda skupujeme nebo neskupujeme rakouské půjčky nebo rakouské dluhopisy, to vám nemohu odpovědět, protože my nemůžeme zveřejnit eh, jaké dluhopisy, jaké země skupujeme. Děkuji a teď zpátky k EPP. Bernard. Děkuji, paní předsedkyně. Příští týden to bude šest měsíců, co jste eh, ve funkci a já vám chci poblahopřát, protože jste se pokusil dohnat eh, ty chyby, kterých se dopustili předcházející politikové. A myslím si, že to bylo opravdu dobré, že jste otevřeli tu velkou úvěrovou linku pro banky. To bylo dobře, protože politikové reagovali příliš pomalu, procedury byly příliš dlouhé, takže vaše reakce byla opravdu vhodná. Dále zde zůstává otázka inflace. Říkáte, že riziko inflace je nízké, nicméně veřejné mínění je jiného názoru. Proč si myslíte, že je toto riziko malé, nižší? A za druhé, úvěry ECB nemohou vyřešit strukturální problémy bankovního sektoru, to jste říkal, ale nové linky pro těch 17 centrálních bank eh, by měly vypadat tak, že by zde byly specifické linky eh, pro záruky. Jaké potřeby pozorujete v bankovním sektoru? A poslední otázka. Bude ECB využita také na sekundárním trhu, bude používat dluhopisy na sekundárním trhu, než eh, se celá tato záležitost uzavře. A poslední otázka. Připravujeme Bazilej 3 a zde jsme snížili riziko na nulu, ale případ Řecka nám ukáže, že to není zcela bez problému. Ze střednědobého hlediska je zde možno nějakým způsobem eh, dosáhnout vyváženosti z hlediska kritérií pro vlastní kapitál? Well, first of all, uh, let me thank... Se všeho nejdříve bych rád poděkoval uh, za to, že jste mě tedy pochválil. A teď se vrátím k té vaší specifické otázce. Naše inflace. Já jsem říkal, že riziko inflace je široce vyvážené Máme riziko, které je způsobeno třeba vysokými cenami ropy nebo růstem nepřímých daní, ale máme i další typ rizika, které je způsobeno slabostí ekonomické aktivity v eurozóně s jednou výjimkou, a to je Německo. Takže to riziko je v podstatě vyvážené. Zrovna teď je inflace kolem 2%, 2,7%. My očekáváme, že inflace klesne na 2% nebo dokonce pod 2% do roku 2013. Bereme v úvahu to, nebo představujeme si, že komo, ceny komory dále neporostou, nebo že neporostou dále nepřímé daně. S tím tedy počítáme a to očekávání, že inflace tedy zůstane pod kontrolou. Říkám tedy, že se budeme s velkou pozorností dívat. Promiňte, mohl bych se podívat na toho, <laughs> komu zrovna odpovídám. Proto se s velkým zájmem díváme na jakýkoliv dopad na platy a jednání o platech, protože očekáváme, že inflační očekávání tedy zůstane pod kontrolou. K tomu druhému bodu. Já si myslím, že se trochu přehání to, že každá Evropská banka, každá centrální banka by se měla rozhodnout, která záruka je správná a která je přijatelná. Tak to vůbec není. My máme společný rámec, společná pravidla, rada guvernéru rozhodne, jaká jsou tato pravidla a potom národní banky navrhují. Takže někdo říkal, že eurozóna by se stala něco jako bývalý sovětský svaz se svým rublem. Ne, tak to není. Z tohoto hlediska to rozhodně není roztříštěno. Takže role centrálních bank byla vždycky důležitá v posuzování kvality bankovních záruk, ale rozhodně to musí být v souladu s pravidly. Další věc, která se týká SMP. Program na kupování dluhopisů je teď neaktivní asi 5 až 6 týdnů a jak jsem říkal, není ani věčný, ani nekonečný, ale nechceme předjímat. A upřímně je zde i další důvod, proč teď nevydáváme prohlášení v žádném smyslu. Nejistota ohledně současné situace je opravdu velmi, velmi vysoká. A jak jsem říkal posledně na tiskové konferenci, myslím si, že jakákoliv strategie exitu je předčasná vzhledem k současné hospodářské situaci. Také zde zazněla další otázka kterou jsem asi nezachytil. Nulové riziko u státního dluhu. To je ten návrh CRD4, je to tak? Není to názor mnoha poslanců, jak jste určitě poznal, ale je to věc, která trošku zajímala parlament po určitou dobu. Zda je to vhodné či ne. Když hovořím o té fragmentaci, o tom roztříštění, kdybychom měli mít různé míry rizika pro různé státy, tak bychom měli úvěrový trh, který by byl přirozeně roztříštěný a mělo by to dopad na měnovou politiku, takže bychom se nad tím museli opravdu vážně zamyslet a já si nemyslím, že by ECB tento problém nějak dohloubky studovala. Bylo by to zajímavé, kdybyste se nad tím zamysleli a řekli nám, co si o to myslíte. A teď eh, za SAD. Děkuji, pane předsedu. Pane předsedo, pane prezidente Draghi, já vám nepoložím otázku, ale přednesu tři tvrzení a vy mě můžete říct, zda s nimi souhlasíte či ne. Za prvé, Daňová konsolidace eh, je nevyhnutelná, ale hodně záleží na tom, jakým způsobem se provede. To znamená předpokládat určitou kapacitu adaptace této konsolidační politiky, která vezme v úvahu eh, realismus nebo realitu těch cílů, ekonomický cyklus, eh, specifika určitých zemí i těch velmi solventních zemí. Za druhé, Operace LTRO je riziková, ale také inteligentní. Nicméně nebude stačit eh, potlačit eh, deleveraging bank, eh, protože vidíme, že je zde krize na mezibankovním trhu, bude tedy nutné najít nové odpovědi a předložit nové návrhy ze strany ECB a systému centrálních bank, aby se vyřešil tento problém. Za třetí, Musíme oživit dlouhodobou vizi Evropy a tato vize musí mít určitý prostor pro novou roli ECB, která bude mít širší mandát, aby bylo možno sdílet odpovědnost za politiku ekonomické zprávy. Souhlasíte se všemi těmito třemi tvrzeními? Pokud ano, tak získáme čas a já budu zcela spokojen. Ehm, eh, eh, Jak bych měl odpovědět? Italsky nebo anglicky? Italsky. Dobře. Souhlasím s 50%. Jak říkal jeden slavný trenér. První věc, eh, ta daňová konsolidace, která se provádí pouze na základě zvýšení daní, tak ta je určitě přehnaná. Fiskální konsolidace by se měla provádět na základě snižování běžných výdajů a mezi ty samozřejmě patří ty nejméně produktivní. To znamená, neomezovat investice a infrastrukturu, ale ty běžné výdaje a nezaměřovat se pouze na daně. Často se ovšem děje, že v naléhavých podmínkách, a v podmínkách, kdy vládne velké napětí, se zvyšují daně. Proč? Protože je jednodušší zvýšit daně, než omezit výdaje. A je také jednodušší omezit kapitálové výdaje než běžné výdaje. Takže to je věc, kterou pozorujeme v současné době. Takže část těch recesivních dopadů je také způsobena tím, jakým eh, způsobem se provádí tato konsolidace. Deleveraging Bank. Vzpomínáme si, že existují určité situace v některých eh, zemích eurozóny, kde banky musí provést deleveraging, protože nakumulovaly tolik aktiv nebo špatných investic, eh, které paralyzují jejich aktivitu. Takže je musí určitě určitým způsobem vyúčtovat. Operace LTRO umožnila provést eh, tuto likvidaci aktiv eh, v rozumném čase, aniž by to mělo za následek eh, pokles cen a další ztráty v rozpočtu bank. Jinými slovy, umožnilo to získat čas. Ale deleveraging eh, musí částečně nastat. ECB se nemůže postavit na místo bank, aby prováděla tyto akce. Musí to podniknout banky. Jak říkáme, ECB pomáhá těm zombie bankám, aby přežili? Ne, tak to není. Když nejsou podmínky, aby tyto banky přežily, tak nepřežijí. Děkuji. Ole Schmidt za frakci ALDE sul ruolo della BCE noi non... Eh. K roli ECB? Tady nemáme žádnou hypotézu. To je tak trochu v rukou zákonodárců. Já myslím, že jak vidíte, mít mandát, eh, který spočívá v zajištění cenové stability, už to je velmi komplikované. Děkuji, pane Dragi. Já mám dvě otázky a jednu výzvu. Volební kampaň ve Francii jak zde bylo řečeno, probíhá tak, že se hodně diskutuje také o tom, co dělá ECB a řada ekonomů také říká, že pokud neděláte špatně úplně všechno, tak alespoň většina z toho, děla, z toho co děláte, není dobrá. A pak zde také zaznívá požadavek na růst. Jak byste vysvětlil, nebo jak byste reagoval na to tvrzení, že neděláte dost pro růst. Druhá otázka úplně tak nesouhlas, nesouvisí s tím dnešním tématem, ale budeme hlasovat o daně z finančních transakcí. Mohli byste mě poradit, pane Dragi, měl bych eh, podpořit eh, daň z finančních transakcí? Podpořilo by to růst? Vidíte? Máme zdale nezávislého bankéře. A poslední věc, a ta je opravdu vážná, pane Dragi, je to výzva. Já pocházím ze země mimo eurozónu a téměř každý týden se snažím vysvětlit mé zemi a mým spoluobčanům, že by pro ně bylo dobré vstoupit do eurozóny. Proto bych rád na vás apeloval, pane Dragi. Myslím si, že to děláte. Možná, že právě vy jste snad jediným Evropanem v Evropě, který to dělá. Snažíte se vysvětlovat, proč je důležité a přínosné pro Evropu mít společnou měnu, protože teď, alespoň v mé zemi, je téměř nemožné snažit se vysvětlit, proč má země Švédsko by mělo vstoupit do eurozóny. A někdy si myslím, že by to bylo lepší, pro eurozónu, kdyby tam Švédsko bylo. Možná by to přineslo větší stabilitu a Švédsko by také ukázalo solidaritu. Ale nesnažte se bránit pouze to, co se děje dnes. Nezapomínejte na to. Máte i vizi a misi pro těch ostatních deset států. Děkuji, pane Draghi. Well, thank you. Děkuji. První otázka. Děláme všechno, co můžeme pro růst. Naším úkolem není toto. Naším cílem je zajistit cenovou stabilitu a tím prostřednictvím přispět k růstu. A to si myslím, že děláme. Kromě toho naše kroky přispěly k finanční stabilitě a k růstu. Naše měnová politika také přispěla a přispívá k růstu. Nemyslím si, že bych k tomu měl mnoho co dodat, ale růst, jak víte, závisí na celé řadě dalších věcí. A jedna věc se vztahuje na státy a druhá věc na aktéry, na skutečné aktéry růstu, na velké podniky, na malé střední podniky, na spotřebitele, investory. A ty musí znovu získat důvěru důvěru podniku, důvěru spotřebitelů. Důležitá je cenová stabilita, fiskální stabilita. Ale zároveň musíme také uvolnit energie, podnikatelské energie. Všichni lidé ukázali, že jsou schopni tuto energii vynaložit v minulosti, takže si myslím, že je to velice složitá záležitost. ECB nemůže zajistit celkové politické podmínky, kde by mohla nastat tato reaktivace. K daně z finančních transakcí. Já si myslím, že jsme v daňové oblasti a není úkolem ECB vyjadřovat nějaký názor na daňové kroky, především pokud jde o daně. Já jsem v minulosti říkal, že daň z finančních transakcí je pokud má být praktická, tak ji musí uplatňovat všechny země, protože jinak eh, by se nám průmysl přesunul do zemí, kde tato daň nebude. A nebo, ještě horší, mohly by se podniky zaměřit na stínový bankovní systém, kde tyto transakce vlastně vůbec nevidíte. Takže to je jeden poklad. A za druhé, a to je názor trhu, snižuje to prý likviditu a zvyšuje volatilitu. To znamená, že by vzrostly výnosy ze spekulací. To znamená, čím větší volatilita, tím eh, větší výnosy ze spekulací na trhu. Takže to je jedna taková aproximace, ale velmi často je to pravda. A za třetí, určitě to má dopad na některé z našich nástrojů měnové politiky. Takže Musíme mít na paměti všechna tato omezení, když uvažujeme o dani z finančních transakcí. A pak ještě jedna taková obecnější poznámka, která mě napadla. Jsme v, v okamžiku, kdy většina zahraničních investorů, zahraničních zdrojů investování pro vlády a státy odešly, opustili eurozónu. My chceme, aby se vrátili. Takže si myslím, že je na místě ptát se, zda daň z finančních transakcí je opravdu ten nejlepší způsob, jak přitáhnout investory zpět do eurozóny. Ale jak říkám, to jsou otázky, nebo tedy názory člověka, který nemá mandát vyjadřovat se k těmto otázkám, takže jen tak na okraj. Teď ta výzva. Je opravdu velmi důležité vysvětlovat, proč je přínosné mít společnou měnu. Bylo to přínosné a ty výhody byly v minulosti vyjmenovány mnohokrát. Máte pravdu. Není čas na to, abychom hájili současnou situaci. Musíme promítnout eh, celou otázku do budoucna, říci, co bychom chtěli dát si dlouhodobý cíl a zároveň říci, jaké podmínky musí být nastoleny, aby tato vize se stala realitou. Udělalo se to v minulosti, udělalo se to v době Maastrichtské smlouvy, v době zavedení eura lidé před 10-15 lety si stanovili cestu a potom vyjmenovali podmínky, které musí být splněny, aby bylo možno dojít na konec této cesty. A myslím si, že teď jsme ve stejné situaci. Děkuji. Děkuji. A teď se ECRT. Robert Sayer. Děkuji. Pane prezidente, je to jen taková drobnost pro Evropu, ale důležité téma pro jeden členský stát. Není to Švédsko, není to příliš daleko od Švédsko, je to Lotyšsko. Na začátku tohoto měsíce premiér Lotyšska obvinil ECB z toho, že eh, překračuje maastrichtská kritéria. Lotyšský premiér tvrdí, že ECB eh, e zbytečně srovnává Lotyšsko s takovými zeměmi, jako je eh, Řecko, Portugalsko a tak dále. Zatímco Lotyšsko je velkým dárcem a pro jednu zemi, která je také mimo eurozónu a tou zemí je Švédsko. Takže Řekl bych, že do roku 2014 dvě země požádají o vstup do eurozóny a mě by zajímalo, zda by nám ECB mohlo poskytnout nějakou záruku, že jakmile eh, Lotyšsko nebo jiné země budou připraveny, budete zkoumat pouze dodržování kritérií konvergence nebo budete uplatňovat nějaký nový nekonvenční přístup. Děkuji. Děkuji, mohu vás ujistit, že budeme hodnotit pouze kritéria konvergence, tak jako vždycky v minulosti. Nebudou prováděny žádné selektivní kroky či nějaká diskriminace. Děkuji. Thank you. Now we go back to EPP. E Děkuji, teď se vrátíme k EPP. Mario Mauro. Evkaristos, Kyrie Prodre Draghi, eh, preferito... Děkuji. Pane prezidente Draghi, já už jsem vám předem poděkoval řecky, prezidente Evropské centrální banky, protože jsem si vědom toho, že znáte řečtinu stejně jako němčinu. Mám pro vás otázku. Ohledně něčeho, co jste řekl na začátku. Udělalo to na mě velký dojem. Zmínil jste se o flexibilitě nebo o nové flexibilitě Evropské centrální banky. Mě to překvapilo, protože v okamžiku, kdy tváří v tvář závažné finančně hospodářské krizi, jsou eh, vlády velmi rigidní, pokud jde o nové možné inovace institucionální. Tak ta flexibilita ECB mě připadá jako jediný eh, operační prostor, který máme k dispozici, abychom mohli dosáhnout růstu na našem kontinentu. A zdá se mně také, že třeba německá vláda, která je hodně neohebná u takových věcí, jako jsou například eurodluhopisy, ukazuje celou řadu otevřenosti, pokud jde o tuto flexibilitu ECB. Mohl byste se k tomu ještě jednou vrátit? Co to znamená tato nová flexibilita Evropské centrální banky? Eh, no, já jsem nepochopil. Já jsem to asi neřekl moc jasně, asi vůbec nepamatuji, že bych hovořil o flexibilitě ECB. Na začátku vašeho vystoupení, pane prezidente. Je mi líto, ale... No, I think it's... Hmm. To bylo asi něco v tlumočení. Musela tam být nějaká chyba v tlumočení, protože <laughs> já si nemyslím, že bych použil slovo flexibilita. To je opravdu dost symptomatické, dost příznačné, ale nemyslím si, že jsem to slovo použil. Podíváme se na to, <laughs> jako kdybych nic neřekl. Uh, we'll, we'll, we'll check that and see if we can resolve. Ano, jistě, to samozřejmě ověříme, uvidíme, zda to nějak dohledáme. Dobře, máme tady další dotaz za SND. Nebo vy máte ještě další otázky? Mimo mikrofon. We, we've got, let's, let's, let's go on to... Dobrá, budeme pokračovat. Liam a poté se ještě můžeme vrátit k té otázce flexibility. Eh, Děkuji. Já jsem z Francie a rozhodně vás nebudu obvinovat z toho, že nepodporujete eh, růst eh, kvůli opatřením, které jste přijali. Ale co se týká té strategie, abychom dnes podpořili růst v Evropě, jak jste říkal vy sám, nezáleží to jen na eh, měnové politice, ale na takovém tom správném namíchání různých politik. A o tom se bude jednat ve smlouvě, v přejednání smlouvy, eh, ke které přistoupíme, pokud dojde k nějakým změnám ve vládě 6. května. Když jste mluvil o, těch vaší, o té vaší hlavní linii, eh, v podstatě je to to, co říkal Keynes eh, před eh, výborem Macmillan. Vy konec konců znáte ekonomické dějiny, víte jistě, o čem mluvím. Tak tato, tato pokladová linie v podstatě spočívá v tom, že podporujete expanzivní měnovou politiku a restriktivní měnovou politiku z rozpočtového hlediska a přitom děláte strukturální změny. Tuhle politiku vedete už asi rok ale výsledky eh, nejsou moc dobré, protože se ukazuje, že máme na příští rok eh, v eurozóně recesi. Takže se ukazuje, že ty investice na vaši měnovou politiku nereagují ani na snížení ceny práce, ale v podstatě tady záleží jen na poptávce. A proto, jak říkáte, je tady problém s úvěry, protože eh, podniky o úvěry nežádají. A já bych se chtěl, teda, chtěl zeptat, eh, stačí v recesi měnová politika? Můžeme skutečně žít bez skutečné rozpočtové politiky? Vy mi řeknete, eh, že eh, v měnové politice nemáte žádný manevrovací prostor, ale vy, jak jsem říkal, znáte ten rozdíl, který činil Keynes mezi funkčním rozpočtem, který musí být vyrovnaný, a kapitálovým rozpočtem, který si může půjčovat, aby financoval investování a to způsobem, kontracyklický nebo anticyklický. A já mám následující otázku. Co uděláte v případě, že se ve Francii změní vláda a my budeme chtít vyloučit z rozpočtu veřejné výdaje? Děkuji. Thank you. As, as I said, I... Děkuji. Jak jsem již řekl, jsem přesvědčen o tom, že aktéři politických změn naleznou společnou cestu pro podporu eura. A nyní konkrétně k vaší otázce. Nezapomínejme na to, že problematika vyloučení kapitálových výdajů z maastrichtského účetnictví se projednávala ve chvíli Maastrichtské smlouvy, tady v roce 92. Znovu se u ní hovořilo při vyjednávání paktu růstu a stability. A v obou těchto momentech se dospělo k závěru, že to je příliš složitý a nejasný koncept, kdyby měla být posouzena proveditelnost takového vyloučení. To je jenom takový historický exkurs. To je tedy schrnutí z minulosti a uvidíme do budoucna, co jednotliví aktéři tohoto procesu učiní. Nicméně chtěl bych doplnit ještě jednu věc. Vy říkáte, že už jeden rok tady máme limitující daňovou politiku. Ovšem to není případ některých zemí. V některých zemích už dochází k velkému pokroku. A někde také tato politika začala být implementována mnohem později, třeba až v září nebo říjnu v loňském roce. V některých zemích ano, to máte pravdu, tam už to třeba probíhá více než rok. Nicméně ta situace je hodně různorodá. Mohu vám dát nějaké výsledky? Mohu, paní předsedkyně, to sice není odpověď na otázku, ale chtěl bych vám nyní sdělit výsledky toho průzkumu eh, půjčování bank za rok 2012, který byl právě publikován. Celkově se jedná o pozitivní výsledky. Prudká akcelerace v třetím a čtvrtém čtvrtletí v loňském roce byla zvrácena a banky očekávají, že ve druhém čtvrtletí dojde k uvolnění banky vykázaly zlepšení přístupu k maloobchodnímu a velkoobchodnímu financování ve všech kategoriích financování, zejména co se týče e, dluhových cených papírů. Co se týče výhledu na druhé čtvrtletí rok 2012 a dále, tak se očekává mírné zlepšení. Průzkum také naznačuje, že e, dle vnímání bank tak dopady, a tady povídám také na jednu otázku, takže dopady e, dluhopisové krize se snížily. Nicméně musíme ještě počkat nějakou dobu, než se to promítne také do vnímání firem a domácností a než se to projeví v oživení poptávky po úvěrech. Mohu to tady již říci, protože už uplynulo to embargo. Děkuji mnohokrát za tyto informace. Stále ještě hledáme tu formulaci o flexibilitě, zatím jsme to nenašli. A další otázka za EPP Korin Fekmanko. Děkuji mnohokrát, pane prezidente. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že skutečně obdivuji jakým rozumným způsobem předsedáte ECB v této době krize. A dále budu pokračovat nizozemsk. Daar ben. Uh, en uh, ik zou u vooral willen wijzen op uh, dat u gezegd Dále bych tady chtěla říci, nebo respektive navázat na to, co jste řekl vy, a to sice, že ECB nemůže intervenovat nebo nemůže se vměšovat do úlohy těch členských států, které nejsou aktivní. Vedoucí představitelé států a vlád se zavázali k větší disciplíně v rámci rozpočtového paktu a v rámci six-packu, tak aby podpořili růst a stabilitu. Nicméně vypadá to, že Francie a nyní také Nizozemí to nezvládnou. Takže možná byste se měli snažit dále ještě tomuto věnovat. Tedy, co očekáváte od Francie a Nizozemí v této době krize a co to bude také znamenat pro ECB? Jakým způsobem budete realizovat měnovou politiku v rámci eurozóny, jestliže členské státy nejsou připraveny plnit kritéria konvergence? Jak to vnímáte vy? E, pokud budou pokračovat i nadále tenze, jste připraveni nějak intervenovat? Eh, nebude možná potřeba mít nějaký fond na základě toho, kolik platí občané? Můžete se prosím k tomu vyjádřit, zejména tedy k té situaci ve Francii a v Nizozemí? As, uh, as I said, eh, as I said before, it's... Eh, nejprve tedy děkuji za to pochvalné vyjádření a jak jsem již řekl, to, mm, není to jednoduchá otázka, protože jsou tam také politické aspekty, politické výsledky, které zatím neznáme. Bude to souviset s určitými politickými rozhodnutí, která zatím nebyla učiněna. Takže pro mě je to velmi obtížné anticipovat jednak ty výsledky a jednak ta rozhodnutí, která vyplynou z příslušných výsledků a tak dále. Nicméně obecně můžeme říci, že eurozóna musí i nadále působit jako důvěryhodná oblast pro cenovou stabilitu, daňovou stabilitu a růst. To je něco, co by všichni zúčastnění měli mít na paměti. Tedy jednoznačná kritéria pro cenovou stabilitu, daňovou stabilitu a růst. Jestliže tyto aspekty zde nebudou, tak potom ta důvěryhodnost půjde dolů. A my, podobně jako jiné oblasti, které mají jednotnou měnu, eh, se musíme snažit vypadat důvěryhodně vůči zbytku světa. Takže Mm, obecně se dá říci, všem s těmi nedávnými výjimkami, tyto eh, požadavky mm, obecně jsou plněny. Samozřejmě jsou tady určité výjimky, problémy, ale my musíme i nadále se ze všech se snažit posilovat naši důvěryhodnost. Děkuji. Děkuji za SND Antony. Děkuji. K důvěryhodnosti ECB. Já myslím, že spočívá v tom, že jejich schopnost reagovat na problémy, které musí řešit jako ECB, je rozhodující, protože nic ve smlouvě nebrání ECB v tom, aby byla centrální bankou, jen stanoví určitý soubor postupů. Dvě otázky. Jeden se týká soukromého dluhu. To je velmi důležitý dluh a velmi souvisí s fungováním EU a eurozóny, s pohybem kapitálu, s měnovými politikami které někdy byly příliš laxní pro celou řadu členských států a byl problém zajistit konkurenceschopnost prostřednictvím směných kurzů. Proto tedy soukromý trh má evropskou složku. Nemyslíte si, že stejně jako existuje fiskal kompakt proto, aby členské státy zavedly určité finanční, nebo tedy daňová pravidla, že by bylo dobré zavést i finanční kompakt. Měli bychom mít také nějaký úřad nebo orgán, který by byl schopen řešit problémy Eh, řešení finanční krize na evropské úrovni, protože je to dluh, který velmi souvisí se systematickým, systémovým fungováním EU. A další věc, hovořilo se tady o daní z finančních transakcí a přitahování kapitálu, ale tady v podstatě jde o to, že si musíme položit otázku, proč finanční průmysl a spotřebitelé finančních produktů by měli mít výhodu před těmi, kdo neprodukují finanční služby a nespotřebovávají finanční produkty. Já si myslím, že produktivní průmysl nebo výrobní průmysl a spotřebitelé těchto produktů v Evropě si zaslouží rovné zacházení. Um, Děkuji. Já se domnívám, že máte pravdu. Máme tady tento rozpočtový pakt a v této chvíli, mm, co mi mě napadá, je růstový pakt. To je také důležité. A ono do jisté míry toto bylo předjímáno i v tom sixpacku. Takže je potřeba, aby se z toho stal ten pakt. To je velmi důležité. Dále k otázce soukromého dluhu. Um, a už jsem to také zmiňoval ve svém úvodním vystoupení. Podle mě, co nyní potřebujeme, je postoupit v, ve finančním dohledu na té evropské úrovni, na tu evropskou úroveň. Podle mě další dodatečný zdroj fragmentace v současné době jsou různé způsoby, jakými národní dozorčí orgány uplatňují společná pravidla. Eh, daňové zvýhodnění bankovního systému, tak eh, nechtěl bych se zaměřovat na nějakou konkrétní daň. Myslím si, že by nemělo být žádné zvýhodnění pro žádný průmyslový sektor. To rovné zacházení ovšem může být dosaženo různými způsoby, různým zdaněním, prostřednictvím různých daní, které mají různé účinky, ne nezbytně jednou konkrétní daní. Nicméně souhlasím s vámi v tom, že by nemělo být žádné zvýhodněné zacházení třeba s finančním sektorem, s bankovním sektorem a podobně. Děkuji. E Děkuji za EPP. Guy. Hello, Congress, Fartworod, Mr. Uh, Draghi. Thank you and welcome, Mr. Draghi. I'm very impressed with what you said. Děkuji mnohokrát, pane Draghi. Udělalo na mě velký dojem to, co jste dnes dopoledne říkal, když jste hovořil o, o růstovém paktu. Můžete, prosím, vzít na vědomí jednu věc. Myslím, že bychom měli konečně přestat s tou rétorikou úsporných opatření. Já jsem se účastnil té kampaně v Irsku a musím vám říct, že to skutečně byla veliká zátěž, to, co jsme tam museli řešit. Vypadalo to, jako kdyby Irská centrální banka najednou musela jednat jako MMF. Nebyla tam prostě žádná empatie, žádný příznivý přístup. Měli bychom se snažit to vysvětlovat, proč vůbec jsou tady ta úsporná opatření, jaký mají cíl, ale podle mě bychom spíš měli hovořit teď o budoucnosti, pracovních místech, růstu, takže v tom na vás apeluji. Skutečně ta retorika musí být mnohem empatičtější, to je důležité. V Irsku řešíme dvě věci, cash flow a důvěra. Podle mě eh, je možné věřit, že se u nás navrací důvěra z důvodu návěru zahraničních investic, ale cash flow je i nadále problémem. Máme tady eh, soukrom, problémy se soukromým dluhem, který se přelévá do veřejné rozvahy a jsou tady tady problémy v této oblasti. Takže opravdu vás apeluji v oblasti cash flow, nebo respektive chci se zeptat, skutečně očekáváte za všech těchto okolností, že i nadále můžeme děl- činit tyto závazky v oblasti promissory notes? Toto je také důležitá dlouhodobá otázka, kterou musíme řešit. Je tedy potřeba vyřešit cashflow a důvěru. Jedině tak zajistíme růst. Děkuji. What we've seen in Ireland, uh, Děkuji. My v Irsku vidíme uh, velkou snahu realizovat ty příslušné politiky, k nimiž jsme se zavázali také tedy udržitelnou daňovou politiku a také snahu o pokračování reformy finančního sektoru. Nicméně i nadále je zde celá řada výzev a problémů a je potřeba dokončit restrukturalizaci irského bankovního sektoru. Bankovní rozvahy musí být posíleny a Irsko musí získat přístup na trh. Konkrétně teď k vaší otázce, a to sice zdá ECB plánuje učinit něco eh, s ohledem na stávající smluvní podmínky. Odpověď je ne. To je prostě smlouva, tak toto bylo nastaveno. Učinili jsme určité kroky, i nadále mm, budeme tuto otázku posuzovat, zvažovat, ale prostě v současné době jsou smluvní podmínky nastaveny takto. Děkuji. Děkuji a za SND Peter Zeman. Die aus dem Zahlungsverkehrssystem Herr Präsident Draghi, die aus dem Zahlungsverkehrssystem Target Pane prezidente Draghi, Požadavky Německé centrální banky na ECB jsou o 12 vyšší než když si porovnáme únor a vede to k dvojnásobným výdajům pro německý rozpočet. Řadu lidí u nás toto znepokojuje. Hodně lidí u nás mluví o nerovnováze v důsledku jednotné měny. Na druhou stranu také již celé měsíce slyšíme to, že tato nerovnováha eh, ukazuje nárůst rizika v rámci eurozóny. Minulý týden jeden německý profesor obvinil řídící radu Německé centrální banky eh, z toho, že nejedná v dobré víře. Já se tedy ptám, zda si myslíte, že nárůst těchto nerovnováh v rámci finančního systému je jenom technická otázka, anebo jestli to skutečně poukazuje na nějaké nové větší problémy v eurozóně. No, I think the target to, target, uh, target to buy... Aha, děkuji. Já se domnívám, že uh, určitá nerovnováha je běžným systém, znakem platebního systému. V zásadě odráží toky mezi bankami a mezi zeměmi. Za normální situace bychom ovšem neměli takové, takovou vysokou nerovnováhu ve vztahu k jedné zemi a většina dalších zemí, aby byly dlužníky vůči této jedné zemi. Tudíž tyto nerovnováhy jsou symptomem stávající situace. A neměli bychom řešit a nějak léčit ty symptomy, protože to je nedílnou součástí našeho platebního systému. Ne, měli bychom řešit spíše tu nemoc jako takovou, která to způsobila. A ta nemoc souvisí s různou mírou konkurenceschopnosti mezi jednotlivými zeměmi různá, také souvisí s různou mírou tržního přístupu u jednotlivých zemí. A tudíž také odráží různou daňovou stabilitu a růst v různých zemích. Nezapomínejme na to, že před pěti lety ta nerovnováha byla zcela běžná a vůbec nás neznepokojovala. Takže jestliže bude realizována eh, fiskální konsolidace u těch zemí, které jsou dlužníky, jestliže dojde k obnově konkurenceschopnosti a růstu, tak uvidíme, že eh, tyto nerovnováhy by měly zmizet. Taková je situace. A zcela upřímně Neměli bychom to považovat za něco rizikového pro věřitele. To by nebylo správné, protože my jsme Unie a všichni jsme společně v určitém platebním systému. V rámci jednoho systému jednotlivé části by neměly představovat zvýšené riziko, jestliže budou všichni pohromadě. Děkuji a nyní za FPP Markus. Děkuji, Dank, Herr Präsident Draghi. Sie hatten in Ihrem Eingang... Děkuji mnohokrát, pane prezidente. Ve vašem úvodním vystoupení jste hovořil o užší ekonomické spolupráci v rámci Evropy. Ovšem mezi jednotlivými státy jsou velké ekonomické a sociální rozdíly. Třeba, že v, mezi členskými státy máme jednotnou ekonomickou politiku, například Belgie, jich sever, Itálie, jich sever a jiné země, nebo Maďarsko, můžeme zmínit rozdíly mezi západem a východem a podobně. Vemte si všechny tyto situace. Takže podle mě na evropské úrovni chybí určitý stabilizační mechanismus, který by pomohl snižovat eh, ekonomické rozdíly. Vy tedy hovoříte o užší spolupráci v rámci hospodářské politiky ale chcete také zajistit nějakou europeizaci evropských stabilizačních mechanismů. Můžete se k tomu blíže vyjádřit? Děkuji. Thank you. The, uh... Děkuji. Tak moje vystoupení by mělo být eh, vnímáno asi takto. A já už jsem to řekl několikrát. Nacházíme se v rámci Unie a chceme pokročit chceme mít určitou cestu do budoucna, určité místo, kam bychom se chtěli dostat a měli bychom se snažit nastavit podmínky, které splníme, než se posuneme dále. A jednou z těch podmínek by mělo být, že nemůžeme eh, začít fungovat jako nějaká převodová unie. Ne, měli bychom zajistit, že země budou schopny fungovat sami o sobě. To jsem tedy měl na mysli, když jsem říkal, že bychom měli dobře vysvětlit, jaké podmínky musí být zajištěny. Zároveň ale také musíme jasně eh, ukázat, že se pohybujeme ku předu, že nestojíme nebo nenacházíme se v nějakém statickém systému. O tom já jsem velmi přesvědčen a musím říct, že nedávná realita mě o tom také přesvědčila. Musíme prostě ukázat, že se pohybujeme. Že jsme v pohybu. Děkuji. Now, uh, eh, Děkuji, nyní Guna Hokmar. Madam President, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Kromě toho, že bych chtěl jednoznačně souhlasit s tím, co řekl mu švédský kolega Oli Schmidt, a to sice, že daň z finančních transakcí je velmi zvláštní věc, tak bych chtěla také ještě hovořit o těch operacích LTRO. V rámci evropské ekonomiky jsme zaznamenali jednu věc, a to sice, že ekonomiky a růst nepodpoříte deficitem jako takovým. Když se dnes podíváte na evropskou ekonomiku, eh, tak sice je stimulováno tím deficitem, ale pokud by deficit měl řešit problémy, tak žádné problémy nemáme. Na to nesmíme zapomínat. A v tomto ohledu bych se chtěl právě podívat na ty operace LTRO, protože do jisté míry je to tady ten záchranný, záchranný mechanismus a pomáhá i řešit deficit a podobně. Ale jak bylo řečeno, je to jenom způsob, jak získat čas. To by bylo asi fér si říci. Nejde tedy ani tak o to, jak, jestli je dobré nebo špatné získat čas, ale spíš o to, jak ten čas využijeme. Protože čas také jsou náklady, čas nás něco stojí a e, dospěli jsme k závěru, že je to pro nás dobré, protože deficity jenom prohlubují a zhoršují strukturální problémy a vedou také k větší zátěži. Máte pocit, že ten čas je využit proto, aby byla posílena konkurenceschopnost, aby byly vyřešeny strukturální problémy eh, a pomohlo to zlepšit naši schopnost řešit ty velkou nerovnováhu, kterou máme v ekonomikách. Protože to podle mě bude ten skutečný test toho, zda operace LTRO měly smysl či nikoliv. No, I think, I think I would agree with all you... Děkuji. Tak já myslím, že mohu souhlasit se vším, co jste řekl. Eh, samozřejmě ta ten, ty faktory a protifaktory, to je vždycky složitá otázka, ale také si musíme položit otázku. Byly by ty země v lepší situaci, kdyby jejich rozpočtové problémy a strukturální problémy a kapitálové problémy byly řešeny, nebo respektive kdyby nebyly žádné operace LTRO, ale byla tady stále ten problém s velkým financováním. A tu odpověď, kterou my jsme si položili ve chvíli, kdy jsme se rozhodli realizovat operace LTRO, byla ne. Hmm, protože jsme se domnívali, že pády bank a tak dále a tak dále, to by problémy nevyřešilo lepším způsobem. Ani pro země, ani pro banky. Ta situace by nebyla lepší. Takže takto jsme se na to snažili dívat. Ovšem nyní je zřejmé, že na tahu jsou právě vlády a banky. Že oni teď musí využít ten čas. Oni musí poskytnout důkazy a já mám pocit, že banky a vlády už ukazují, že ten čas využívají. Že mm, ho využívají určitým produktivním způsobem, každý tak, jak to potřebuje a nadále ty důkazy tedy tady máme, ale měli bychom je požadovat i do budoucna v rámci toho procesu. Jestliže bych tady měl posoudit LTRO, tak bych to právě posoudil Takže si položím tuto protiotázku. Děkuji. Děkuji. A my se pomalu dostáváme k posledním otázkám. Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane prezidente. Nechtěl jsem si říct slovo, ale zůstalo tady ještě místo, takže eh, nejdříve bych vám rád řekl, Musím říct, že si cením toho, co jste říkal, ale využiji k tomu, abych eh, vám položil trochu impertinentní otázku. E, ve volebních debatách se často opakují taková slova jako konkurenceschopnost, e, růst, e, kázeň a tak dále. Ale náš spoluobčan se nás ptá, jak dosáhnout růstu, konkurenceschopnosti, jak trochu polevit z té přísnosti a neexistují žádné konkrétní odpovědi. Pořád začíná ta stejná řeč znovu a znovu, ale občan podstatě nevidí, že by se něco dělo, když se díváme na nedávné výsledky různých průzkumů. Co tedy můžeme říct konkrétně? Co si můžeme představit za těmi slovy růst, konkurenceschopnost, menší přísnost a tak dále? Děkuji. Well, I wish I would know the answer, but... No já bych si velmi přál znát na tuto odpověď, ale já si myslím, že obecně se nacházíme na dobré cestě. Pravděpodobně teď procházíme tou nejtěžší fází, kde ta disciplína a v podstatě fiskální konsolidace, já se omlouvám, že používám tohle slovo, ale v zásadě máte pravdu, ale ta fiskální konsolidace proběhla a teď svým způsobem začíná eh, mít eh, ten redukční dopad. Ještě jsme neviděli ty pozitivní výsledky, ale zároveň jsme přesvědčeni o tom, že musíme vytrvat. Musíme na této cestě se trvat. Strukturální reformy. K těm má každá země svůj vlastní seznam. Nemůžeme nastavit nějaký seznam pro všechny. Ale strukturální reformy zasahují takové ty základní zájmy které jsou skonsolidované, protože jinak eh, by došlo k těm strukturálním reformám už dávno. A oni ty strukturální reformy tímto tedy výrazně mění společnosti, ve kterých žijeme, což svým způsobem je bolestivé. A teď se prostě nacházíme uprostřed té řeky, kterou musíme přebrodit. A jediná odpověď je setrvat a zajistit, že ECB vytvoří prostředí, které bude pro tento proces co nejpříznivější. Uh, uh, Máme ještě pár minut a, Roberto Galtieri se hlásí, takže já mu dám slovo na takovou krátkou otázku. Děkuji. Já tedy využiju té chvilky, kterou mi poskytnete a chtěl jsem se vrátit k jednomu správnému prohlášení, které jste tady vydal. Říkal jste, že ten problém není, že bychom neměli likviditu a bránil jste přitom tu měnovou politiku, říkáte, že není příliš restriktivní. Tak moje otázka je, no ale pokud problém je skutečně poptávka, jak jste říkal, tak jak v takové situaci mohou jen ty takzvané strukturální reformy zabránit tomu, že se to zvrhne eh, v takový začarovaný kruh recese, která by nakonec mohla vést i k depresi. Já se ptám čistě z analytického hlediska, protože, jak už tady bylo vyjasněno, jsou tam specifické, specifická omezení, ale z analytického hlediska není nedostatečné reagovat jen efektivní měnovou politikou a strukturálními reformami, když se tady můžeme dostat do nekončící recese a možná i deprese. A pak je tady to téma těch investic. To je téma, kterému se už nemůžeme vyhnout. Ale ten pokrok a rozvoj k tomu nedojde jen díky strukturálním reformám, ale i díky té poptávce, která ještě pořád existuje, náš, náš vývoz konec konců se zvyšuje, i, i vývoz eura, ale je skutečností, že úrokové sazby jsou historicky velmi nízko u obilnin, jsou dokonce záporné. A už to docela dlouho trvá. A jak tady bylo před chvílí řečeno, pokud si představujete, že vytvoříte poptávku tím, že zvýšíte deficit, podívejte se, máme už tak vysoké deficity, že by si člověk řekl, proč tedy nemáme vysokou poptávku. Podívejte se před dvěma lety. Existují země, kde byl ten schodek vysoký i nízký. Úrokové sazby tam byly vysoké i nízké a nikdy tam nedošlo k růstu. Jejich růst stagnuje. A to, ať už jsou měnové či fiskální podmínky jakékoliv. Takže ten důvod nedostatku růstu je zjevně jinde. A to je věc, kterou musíme řešit ještě předtím, než řekneme, že musíme eh, dát více prostoru měnové a fiskální politice, protože víme ze zkušenosti, že ty země, které přišly o růst v posledních letech, nám ukazuje, že tam nedá identifikovat nějaká konkrétní měnová nebo fiskální politika, která by vedla k tomu, že eh, v určitém roce nedošlo k růstu. Je to dlouhotrvající proces, 10 až 15 let některých z těchto zemí, kdy tam prostřídali všechny možné politiky, expanzivní nebo ne, a stejně k růstu nedošlo, takže na to bychom se měli soustředit. Ale eh, přesto samozřejmě k tomu růstu nedojde jen díky strukturálním reformám. Některé z nich povedou ke krátkodobému růstu, ale e, jiné zase ke střednědobému nebo dlouhodobému růstu. Jsou to reformy, které nemění základní fungování určitých společenských mechanismů. A liší se mezi jednotlivými státy, ale jak jsem říkal, je to také otázka světové poptávky a úrovně úrokových sazeb. Co by se mohlo změnit, je, že bez pochyby velká část současné krize vyplývá z toho, že eh, po krizi se výrazně eh, zvýšila averze vůči rizikům. A proto v některých zemích eh, nechtějí investovat, nebo chtějí investovat jinde. A je třeba, abychom zajistili, že ta averze vůči rizikům ze strany investorů se snížila natolik, aby mohli zase začít investovat. A k tomu potřebujeme vytvořit takovou atmosféru příznivou investicím, atmosféru důvěry, jistoty, důvěry v instituce. A pak uvidíme, že už investoři nebudou mít takovou averzi vůči rizikům. Děkuji. Já vám velmi děkuji. Je vždy velice zábavné vás tady mít mezi námi a je to také velmi informativní. A mně se zdá, že si vzpomínám, že vy prezidenti ECB sem většinou přicházíte, abyste si vyslechli kritiku a potom, když váš mandát pokračuje, si lidé začínají teprve uvědomovat, jak to máte nelehké, takže možná, že na konci se vám dostane obdivu a dalších odměn ale vy jste přebral tu funkci ve velmi nesnadné době. Bylo, byl to takový křest ohněm a zdá se mi, že jste se toho chopil velmi dobře a prostě jste udělal to, co bylo třeba. E, já na příští čas zasedání uvolním předsednické křeslo, protože mám jiné zasedání, ale chtěla bych jen říci členům, aby přišli odpoledne na hlasování. Parlament musí stanovit eh, jednoho z nás, kdo nás bude zastupovat na Evropském statistickém poradním výboru. Je to pozice, na kterou jsem byla v roce 2008 jmenována já. Byla jsem jednou z aktivních reportérů ke statistikám, ale rezignovala jsem na eh, tuto funkci, protože mám hodně práce s předsedáním eh, tomuto výboru a na ten post teď kandiduje Edvard Cikluna, byl jmenován koordinátory a budeme o tom formálně hlasovat dnes odpoledne. A výsledek toho hlasování eh, bude potom předán konferenci předsedů, eh, kteří přijmou konečné rozhodnutí. Takže to byla informace eh, k hlasování dnes odpoledne pro ty, eh, kdo tady nebyli posledně, když bylo to místo vytvořeno za posledního mandátu a když jsem na něj byla jmenována já, tak teď předám předsednictví Eduardu Siklunovi vlastně, který bude předsedat zbytek dnešního dopoledne. Děkuji. Můžeme pokračovat eh, s další částí. Než dám slovo panu Konstanciovi, tak eh, jen krátké prohlášení. There is an open coordinated zde otevřené zasedání koordinátorů s, s Tomasem Weiserem, předsedou Evropského hospodářského výboru. Bude to probíhat 8. května od 2 do 3 hodin. EFC hraje důležitou roli v, rostoucích, no, v procedurách rostoucího deficitu a bude zde tedy výměna názorů s poslance, kdy se bude diskutovat o této oblasti a bude se také hovořit o postupech na snižování nadměrného schodku. Nyní tedy přistupujeme k následující části, což je výměna názorů, která bude následovat po prezentaci pana Konstancia, kterého tímto vítám, je to viceprezident ECB a předloží nám výroční zprávu ECB za uplynulý rok. ECB e e nás bude informovat o měnové politice a vrátí se i k dalším různým aktivitám ECB jako takové k bankovním operacím, k finanční stabilitě, ke vztahům Evropy a světa, zodpovědnosti a tak dále. Potom budeme postupovat eh, postupem k HDI. Koordinátoři jsou informováni o tom, že nejdříve začne tedy pan Konstancio, pak budete mít prostor pro otázky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, je pro mě velkou ctí znovu předstoupit před vás, abych vám prezentoval výroční zprávu ECB za rok 2011, který je důležitou součástí naší zodpovědnosti vůči Evropskému parlamentu. Nejdříve velmi stručně schrnu hospodářský a měnový vývoj v uplynulém roce a vysvětlím naše rozhodnutí v oblasti měnové politiky. Potom se dotknu současných daňových výzev v eurozóně a pokroku, který byl učiněn za účelem posílení rámce pro hospodářskou zprávu. Dále bych se zmínil o finanční stabilitě a regulaci to jsou témata, na kterých eh, velmi pracuje také váš výbor. Ještě předtím bych rád zdůraznil důležitou událost, které šlo v roce 2011, rozšíření eurozóny o 17. člena Estonsko. Není lepší způsob, jak dokázat, eh, jaká je důležitá role eurozóny v širším procesu evropské integrace, která je otevřena těm zemím, jejichž ekonomika plně splňuje vstupní kritéria. A to přesvědčivým a udržitelným způsobem. Rok 2011 je i nadále mimořádným rokem. ECB stále před eh, problematickou ekonomickou a finanční situací. V úvodu roku hospodářské oživení v eurozóně pokračovalo, bylo podporováno globálním růstem a rostoucí domácí poptávkou. Míra inflace významně vzrostla na počátku roku 2011 kvůli rostoucím cenám energie a komodit a kvůli tomu, že se e, poměr riziku k inflaci posunul směrem nahoru. Abychom zachovali cenovou stabilitu a udrželi očekávání inflace e, pod kontrolou, Rada guvernéru zvýšila klíčové úrokové eh, sazby eh, v dubnu a v červenci o 25 základních bodů po každé, poté co po téměř dva roky byly velmi nízké. V polovině července ovšem napětí na finančních trzích eh, znovu vzrostlo, zejména kvůli tomu, že účastníci trhu si dělali starosti o vývoj veřejných financí v celé řadě zemí eurozóny tvrdší finanční podmínky a zhoršující se hospodářská důvěra společně s nižší globální poptávkou vedlo ke snížení hospodářské aktivity v eurozóně v druhé polovině roku 2011. vysoká nejistota na finančních trzích společně s tlakem na snižování dluhu a v rozvahách bank také ovlivnilo eh, peněžní růst, eh, který poklesl na konci roku. Kvůli této změně v situaci Rada guvernérů znovu snížila klíčové úrokové sazby ECB v listopadu a v prosinci celkově o 50 základních bodů a od té doby zůstávají na historicky nejnižší úrovni 1%. Vzhledem k tomu, že napětí na finančních trzích ovlivnilo mechanismus měnové politiky, Rada guvernérů také přijala nestandardní měnová opatření v srpnu 2011, které zahrnovaly reaktivaci eh, trhu s cenými papíry a s programem na nákup dluhopisů a s opatřeními na poskytování likvidity v cizích měnách. Eurosystem se rozhodl zachovat také přidělování za fixní sazby ve všech refinancujících operacích a to až do června roku 2012. V prosinci Rada guvernérů přijala další opatření na podporu úvěru, včetně vedení dvou dlouhodobých eh, operacích refinancování s tříletou splatností. Dále se také zvýšila dostupnost eh, záruk a snížilo se rezervní rácio na 1%. Hlavním úkolem těchto opatření bylo uspokojit eh, krátkodobé potřeby financování bank v eurozóně aby bylo možno dále poskytovat úvěry eh, domácnostem a podnikům. Krize ukázala, že zajištění zdravých eh, veřejných financí je předpokladem pro makroekonomickou a finanční stabilitu i pro hladké fungování měnové unie. Jako reakce na krizi státního druhu a dluhu a negativní efekty, které s tím souvisí, je třeba obnovit eh, důvěryhodnost. A tak některé země eurozóny, včetně těch nejpostiženějších, zavedly fiskální konsolidaci a strukturální reformní opatření a posílit počtové rámce v roce 2011. Agregovaný celkový vládní deficit eh, jako výsledek těchto opatření v eurozóně klesl z 6,2 HDP v roce 2010 na 4,1 HDP v roce 2011. Toto snížení v průměrném rozpočtovém schodku bylo způsobeno především konsolidačními opatřeními, především vládními škrty v investicemi a zaměstnání a také vzrůstem některých nepřímých daní a také eh, zvýšenými příjmy, které vyplývaly z lepších cyklických podmínek. Dále také došlo k různému vývoji ve výnosech z vládních eh, dluhopisů v eurozóně kvůli tomu, jak jsou jednotlivé země vnímány z hlediska svých daňových základů. ECB všude podporuje likviditu v globálním finančním systému a to přispělo k tomu, že se polevilo napětí eh, na trzích v kontextu eurozóny. Další opatření byla přijata také v zájmu snižování tohoto napětí. Mám na mysli reaktivaci programu SMP eh, v srpnu 2011, eh, dále výsledek eh, setkání hlav států a vlád eurozóny 9. prosince, jehož výsledkem byl Fiscal Compact a také bylo přijato rozhodnutí snížit klíčové úrokové sazby a zorganizovat dvě tříletá LTRO. A dále také bylo přijato úsilí na posílení evropského rámce na hospodářskou zprávu a byly také eh, posíleny fiskální politiky. Pokud jde o makroekonomický dohled, byl vytvořen rámec pro tento dohled. Nová ustanovení zahrnovala prvky pro daňovou zprávu a to jsou kroky správným směrem. Nicméně, jako vždy, ďábel je v detailech. V tomto případě je nutno zajistit eh, přísnou implementaci tohoto rámce. Evropský semestr 2012 by měl být využít k tomu, aby se uplatňoval tento mechanismus pro daňový a makroekonomický dohled. ECB bude hrát důležitou roli eh, v řízení krize. Společně s komisí Mezinárodním měnovým fondem bude ECB provádět eh, analýzu udržitelnosti dluhu členských států, které budou požadovat eh, podporu na finanční stabilitu. ECB také bude zapojeno v programu ve vytváření programu a v jeho sledování. EFSF a ESM bude zasahovat na sekundárních trzích z dluhopisy na základě analýzy ECB s tím, že bude uznána existence zvláštních eh, okolností na finančních trzích. ECB vítá rozhodnutí euroskupiny, že by se zvýšila výše firewallu eurozóny na 800 miliard. Nicméně musím jasně říct si jednu věc. Žádný firewall nikdy nebude dostatečně vysoký k tomu, aby mohl nahradit požadované fiskální a strukturální reformy v členských státech eurozóny. Pokud jde o finanční regulační reformu EU přijala důležité kroky také v roce 2011 a rád bych zdůraznil tři hlavní oblasti. Začal bych u bankovní regulace. Se zavedením CRD4 a CRR, které s tím souvisí, Evropská unie bude mezi prvními, kdo začne implementovat rámec Bazileje 3, což je důležitý krok k posílení finanční stability. CRD4 se blíží ke svému závěru a já bych rád zmínil fakt, že ECB velmi podporuje zavedení jednotného evropského rámce pravidel pro finanční instituce, kdy se bude omezovat zkreslování konkurence a regulatorní arbitráže, nicméně umožní určitou flexibilitu na národní úrovni ze strany členských států, které budou moci uplatňovat přísnější obezřetnostní požadavky tam, kde bude růst systémové riziko. Proto je důležité, aby členské státy byly schopny dočasně zpřísnit pokud budou přetrvávat tato specifická rizika, kvantitativní koeficienty a limity pro určité požadavky obezřetnostní politiky, zatímco definice tedy zůstanou nezměněny. ECB je pro zahrnutí na tento seznam nástrojů, které budou k dispozici eh, členským státům, kapitálový poměr, eh, širokou expozici, likviditní poměr a koeficient zadlužení, jak jsme také uvedli ve svém stanovisku o CRD4. Tato dostupnost eh, různých makroobezřetnostních nástrojů je velmi důležitá. V eurozóně, kde jednotná měnová politika je zaměřená na průměrné podmínky a tím pádem neumožňuje členským státům použít nástroje měnové politiky k tomu, aby se zabránilo zvláštním přehnaným úvěrovým boomům a, a nebo problémům s aktivy a s cenami aktiv. Já doufám, že instituce EU budou schopny dosáhnout dohody o těchto otázkách spojenými s CRD4 do léta tohoto roku. A teď bych se rád vrátil k reformě eh, rámce EU pro cenné papíry a deriváty. ECB vítá nedávnou dohodu o EMIR, eh, která bude znamenat implementaci mandátu G20, aby se posílila bezpečnost eh, obchodování s OTC deriváty a, zastaví, a Eh, zavedou se společná pravidla pro ústřední protistrany a registry obchodních údajů. Budeme velmi sledovat rizika, která by vyplynula z příštích návrhů o přístupu CP, CCP eh, k likviditě centrálních bank. Bude tedy nutno řešit eh, možné rozdíly v dohledu nad registry obchodních údajů vzhledem k nedostatku spolupráce s centrálními bankami a registry obchodních údajů v rámci EMIR. ECB vítá revizi směrnice o trzích s finančními nástroji a podporuje také záměr komise zrevidovat eh, úpravu o úvěrových ratingových agenturách. Snižování závislosti na ratingových agenturách je velmi důležité. Eurosystém se neopírá pouze o tato hodnocení, protože si uvědomuje omezení v oblasti metodiky. Nicméně eh, rád bych upozornil na to, že by nebylo dobré zavést právní požadavky na používání ratingu těchto agentur v rámci ECB. Smlouva dává ECB výlučnou pravomoc eh, určit nezávislé podmínky, za kterých eh, by měly být vedeny úvěrové operace. Tyto regulační iniciativy na posílení jednotného finančního trhu a jeho infrastruktury budou doplněny významným projektem eurosystému Target to Securities, eh, což je příští platforma IT pro vyplácení cených papírů. Vývoj probíhá úspěšně a měl by být eh, plně funkční tento systém v roce 2015. Po dvou letech jednání by teď eh, nejpozději do června roku 2012 by centrální eh, registry těchto cených papírů měly podepsat eh, právně závazná omezení. Společně s legislativou o CSDS, CCP, MIFID a T2S eh, vznikne operační rámec na posílení konkurenceschopnosti na postobchodním prostoru. Plně podporujeme iniciativu komise na vytvoření systému pro oživení a řešení bankovní krize, která by měla odstranit eh, všechny přeshraniční překážky. Každý členský stát by měl mít eh, své vlastní nástroje, jako například oddělení aktiv, eh, přemostňovací banky, plány na řešení krize a tak dále. Pokud jde o specifická opatření, tak je nutno posílit bail-in, který musí dodržovat mezinárodní standardy, které byly schváleny v rámci klíčových eh, atributů, které byly schváleny G20 před několik. A také je nutno zabránit negativním dopadům na financování bank, také ve světle současných eh, tržních podmínek. V tomto ohledu jakékoliv rozhodnutí o používání cených papírů Bail and Able by mělo být o několik let podle našeho názoru odloženo. Zároveň jakékoliv povinné vydávání nástrojů Belly Enable by mělo být vyhrazeno systematicky nebo tedy systémově relevantním institucím na evropské a národní úrovni. Menší instituce by měly mít, by měly asi problémy s umistováním takovýchto cených papírů na trh a budou mít jednodušší život bez těchto nástrojů. Pro systémové instituce dluhové cené papíry Bail-in-Able budou určitě schopny podporovat proces řešení krize tím, že budou absorbovat ztráty a také rozdělovat zátěž. Tím pádem se bude snižovat zátěž na daňového poplatníka. Další důležitá součást je vytvoření nebo návrh na vytvoření eh, specifických fondů pro řešení krize, které by byly eh, důležité a které by řešily především eh, problémy přeshraničních institucí. Ve svém stanovisku, které jsme vydali v květnu minulého roku, voláme proto potom, aby vytvoření sítě národních fondů nevylučovalo možnost vystavit někdy později, vytvořit někdy později Evropský fond fondů, který by měl řešit eh, problémy přeshraničních bank a tak, aby to nemělo vylučovat eh, vytvoření Evropského fondu pro řešení krize. aby bylo možné odstranit nejistotu a zavést režim pro eh, řešení krize, tak by bylo nutné přijmout eh, návrhy komise ještě před eh, létem tohoto roku. Dále podporujeme úsilí EBA o posílení odolnosti evropského bankovního sektoru proti problémům na finančních trzích bereme v úvahu rozhodnutí EBA zamyslet se nad možností zavést bankové, bankovní kapitálové plány. Kroky těchto bank, které budou směřovat ke splnění požadavků do konce června tohoto roku by měly být přísně sledovány odpovídajícími orgány. Na závěr bych rád řekl, že rok 2011 byl zase velmi problematickým rokem pro eurozónu. A já doufám, že program ekonomické zprávy a finančních regulačních reform, reform, které jste přijali nebo v současné době přijímáte, posílí k tomu, nebo pomůže k tomu, aby se posílila stabilita a odolnost eurozóny. Nicméně je nutno splnit jednu klíčovou podmínku aby tyto reformy přinesly výsledek. Je nutno je hladce a důvěryhodně zavést a já věřím, že Evropský parlament sehraje svou roli, aby bylo tohoto cíle dosaženo. Děkuji vám za pozornost. Uh, teď se dostaneme k otázkám. Myslím, že nejdřív tady máme Sylvie Gula. Děkuji. Pane místo předsedo. Eh, jsem rád, že jste mezi nás přišel. Moc nás tady sice není, ale to nevadí. Já bych chtěla říct dvě věci. Vy máte v té prezentaci spoustu prvků, ale já bych se chtěla omezit na tyto dva. Mluvili jsme o tom i s panem Dragim. Já eh, bych vás chtěla vyzvat, abyste komunikaci, svoji komunikaci učinili veřejnější. A to hlavně, co se týká těch netradičních operací. Myslím si, že je to velice důležité, máme-li podporovat opatření, která byla, myslím, přijata patřičným způsobem, ale je důležité, abychom také mohli vysvětlit našim občanům, kam ty peníze přišly. Pan Draghi nám odpověděl, a já to chápu, že existuje celý takový cyklus, než se ty peníze dostanou do ECB. V podstatě ty peníze e, dostaly do systému likviditu a tak dále. Podívejte, já ty technické otázky neznám detailně, ale chtěla bych vás vyzvat v rámci e, naší společné práce. Nevím, jak to udělat, ale kdybyste mohli zveřejnit více Eh, věcí, abyste tak trošku demystifikovali to, co se děje, protože eh, lidé tady slyší o tisíci miliard, eh, je to strašně moc a mluvíme tady o demokratickém systému, tak bychom potřebovali nějakou vystupovatelnost, jako to máme u krav, abychom dokázali vystupovat ty peníze, kam se dostali. Já to neříkám, abych někoho kritizovala, mm, říkám to v konstruktivním duchu. Potřebujeme nějak demystifikovat celou tuhle věc. Měli jsme tady diskuzi, která byla docela zapálená proti ECB. Já se snažím to uvést všechno na pravou míru. Ta vaše zpráva je eh, velice ucelená, jen bych vás chtěla upozornit na tuto věc. Pokud nedokážeme eh, vyhrát tu komunikační bitvu, tak ji vyhrajou extremisté. A za druhé, tak k tomu, co jste říkal, já jsem byla zpravodajkou Evropského výboru eh, systémových rizik. Eh, myslíme si, že je to velmi eh, dobrý orgán, nový, který začíná. A chtěla bych tady zopakovat věc, kterou jsem říkala panu Dragimu už několikrát a také spoustukrát na plenárce. My se obáváme, že by se nám mohlo fragmentovat jednotlivý ten jednotný trh Chtěla bych, aby ten single loophole zůstal opravdu stejný. Já vím, že tam samozřejmě je potřeba určité flexibility, ale myslím, že pokud se skutečně angažujeme, obzvláště CRD4, eh, pokud se budeme angažovat eh, v těch povoleních pro národní vlády, tak ne na té druhé úrovni nebo někde jinde, ale myslím si, že to, co se děje teď, v podstatě ničí věci, které jsme dokázali předtím. Na Eurofi. Eh, byla velice zajímavá diskuze pana de la Rosière. Eh, v jeho zprávě se předpokládala určitá flexibilita, ale ne úplné spochybnění principu té eh, jednotné příručky pravidel. Takže já jsem vám jen chtěla eh, říct tohle a děkuji vám. Thank you. Um, thank you very much for... Mm, děkuji, děkuji za tyto otázky. Ehm, k té první, já chápu do značné míry to, co říkáte, ale eh, to, co žádáte, prostě není možné. Tohle je jedna ze základních vlastností peněz. Jsou vytvořeny, někam zmizí a pak prostě není možné. Není možné zjistit, kam ty peníze šly. Já vám dám takový příklad. Eh, TRO navýšilo naše financování bank ne o jeden trilion, jak se tak říká, ale jen o půl trilionu. Proč? Protože jsme snížili jiné formy financování bank. Banky eh, přestaly nebo snížily svoje využívání jiných možností. Takže ten, to čisté navýšení jen v úvozovkách eh, byl, bylo půl trilionu, a ne trilion. To je, myslím, důležitá informace. A potom Myslím, že bychom asi toho měli vysvětlit více, ačkoliv to už jsou potom technické detaily. Eh, například Někteří jsou tady zmateni, protože my jsme sice poskytli tuto likviditu, ale zároveň banky si k nám vložily vlastně stejnou částku. No a to je nutné, jinak tomu být nemůže. Protože my zvyšujeme naš, naši měnovou základnu a ta bude navýšena jen eh, pokud banky toto splatí za rok nebo za tři roky, a nebo pokud my prodáme aktiva na naší rozvaze. Jinak tam to navýšení zůstane. A v podstatě tam musí zůstat v našich vkladech. Ale to neznamená, že ty peníze leží ladem. Oni kolují mezi bankami v celém systému. Jak už jsme tu říkali, veřejně. Banky, které si v těchto operacích půjčovaly nejvíce, už daleka nejsou banky, které u nás mají ty největší vklady. Není to dokonce ani ten týž bankovní sektor. Ty peníze kolují po celé eurozóně. Což je samozřejmě dobré pro rozvahy bank. O tom se také nemluví dost často, my jsme to přitom vysvětlili. Jeden z důvodů, proč jsme provedli tuto operaci, bylo, že v prvním čtvrtletí tohoto roku měly banky refinancovat eh, své dluhopisy, které se staly splatnými a museli je tedy znovu splatit a jednalo se tam o 230 miliard. A ten trh na zajištění takovýchto bankovních dluhopisů byl v minulém roce víceméně uzavřený. Takže další z využití té naší likvidity bylo, že banky jí splatily dluhy, dluhopisy, které dosáhly splatnosti, protože nemohly na trhu vydat stejný počet dluhopisů, aby splatili ty předchozí. Takže velká část té likvidity byla bankami využita, aby splatili eh, dluhy, dluhopisy, které, dluhy, které měly a které byly splatné začátkem tohoto roku. To je jenom takový příklad, ale jak už jsem vám říkal, peníze jsou, jsou prchavé. Ale celková rozvaha je 32,5 bilionů euro. Celkové vklady bank jsou 20,4 bilionů. Takže teď máte nějakou představu o těch dalších pětistech miliardách, které jsme dali bankám a které jsme v podstatě vypustili do toho systému ve všech zemích. Protože předseda tady velmi správně před chvíli říkal, náš prezident tady říkal, že z těch 800 bank 460 bylo německých. Takže to je takový celý proces. My už jsme eh, tady tedy vysvětlili tyto věci, ale souhlasím s vámi, že bychom měli asi více komunikovat a eh, více vysvětlovat, co to všechno vlastně znamená, protože je důležité, aby to lidi chápali. protože někteří nechápou přesně, oč tam jde, co se přesně děje. A teď eh, stručně i k té vaší druhé otázce. My tvrdíme, že dočasně, dočasně, pokud v některé ze zemí eurozóny nebo Evropské unie dojde eh, k úvěrovému boomu nebo k nějaké té hypotékové bublině, obzvláště v eurozóně, neexistují žádné národní měnové politiky, že ano? Takže jaké nástroje můžete v takovýchto zemích použít, abyste ošetřili takováto rizika, která, jak jsme viděli v některých zemích, vedly k docela značným potížím? Jediné nástroje, které ty státy mohou použít, je dočasně, zatímco tato situace trvá, dočasně tedy navýšit posílit některé nástroje makrofinanční politiky. Je důležité, aby to měly k dispozici. Ale my si na rozdíl od jiných nemyslíme, že tyto nástroje mají být používány neustále. To je to, čemu se říká ty zlaté banky které mají ohromný kapitál, který se pak objeví někde jinde. Ne. To jsou dočasné nástroje, které z určitých makroobezřetnostních důvodů mohou takovéto nástroje využívat, aby pouze posílili, ne oslabili, a nesmí přitom nějak změnit jejich definice, protože tím by vznikl chaos a byla by tím úplně zničena ta společná příručka pravidel. Takže jde, jde tam jen o kalibraci, to je naše stanovisko. A doufáme, že váš výbor chápe, jak důležitá tato otázka je pro dobré fungování měnové unie. Děkuji, máme tady tři řečníky. Diego Feo, Ani Podimata a Máme tady tři otázky, Diego. Queria cumprimentar o vice-presidente Vítor Constâncio désir. Děkuji. Musím říct, že já tu prezentaci, kterou jsme si právě vyslechli, vnímám velmi pozitivně. Je velmi důležité, abyste udrželi stabilitu a Eh, důvěru, abychom mohli nadále řešit eh, tuto krizi, všechno, co se stalo v minulém roce, co se týká úrokových sazeb a tak dále. Paní Gulach mluvila už o věci, kterou jsem chtěla zmínit i já, to je komunikace. V současné době je ECB viditelná více než kdykoliv předtím. Lidé sledují, co Evropská centrální banka dělá, co říká. A ECB musí sehrát určitou roli. Lidé mají určitá očekávání. A když se podíváte na to, co se v poslední době děje, ECB něco říká a pak se to vykládá úplně jinak. Například před dvěma týdny jsme slyšeli, že situace se má na tezích změnit v roce 2013. ECB vydala nějaká stanoviska o tom, že v roce 2013 se do, do Portugalska vrátí trhy a lidé to úplně špatně pochopili, neviděli to jako optimistickou, ale jako pesimistickou zprávu. A potom, co se týká rozpočtové konsolidace, tak ta probíhá na národní úrovni Členské státy tedy teď implementují eh, různá ta opatření, doporučení trojky, země jako Irsko, Španělsko, Řecko. A to má být eh, všechno dobrý příklad eh, způsobu, jak zvládat krizi. V roce 2011 byla implementována velmi přísná opatření. A to mi připomíná starší diskuze, které jsme tady měli, mm, které se týkaly té finanční disciplíny a růstu. Někteří říkají, že všechno toto opatření povedou k dalším větším problémům. V roce 2011 eh, jich tedy bylo implementováno hodně a můžeme říci, že to je rok, který dobře ukazuje, jak by ta eh, disciplinární opatření měla být eh, implementována, ale otázka je, jestli v budoucnosti povedou k nějakému růstu. A také vidíme, že ty problémy, ta krize, nejsou vyvolány jen eurem, ale institucionálními problémy. Proto máme ten six-pack a ten two-pack. A co nám teď ještě zbývá? Co je třeba udělat? Jaké instituční reformy musíme provést? abychom měli centralizovanější způsob finanční zprávy, která by vycházela z Bruselu. Eh, děkuji. No já tedy odpovím samozřejmě také portugalsky. Všechny ty vaše otázky eh, vy jste tady zmiňoval eh, pozitivní způsob, jakým ECB podává svou zprávu a zmiňoval se tady několik různých příkladů. O tom přístupu Portugalska na trh v příštím roce. Já jsem nikdy to neřekl takovýmto způsobem. Možná to bylo špatně vyloženo. Já nebudu zacházet do detailů, ale myslím, že je tady určité riziko. Podívejte se, máme trojku, která na tom pracuje, vytváří určité plány a ty je třeba implementovat. A potom je samozřejmě také třeba ty plány vysvětlit občanům. Proč? Možná, že to není stoprocentní záruka. To, že se to povede, ale jaký je problém té rozpočtové konzultace? Já myslím, že pan prezident Draghi už tady o tom mluvil. Uh, a jsou země, které prostě nemají jinou možnost. Mohou jen reagovat na tlaky trhu, snižovat eh, svůj veřejný deficit. A je také pravda, že eh, neexistuje žádná středně doba perspektiva pro růst když uplatňujete finanční disciplínu. To je pravda. Ale pan prezident Draghi to několikrát řekl, a já ostatně také, že krátkodobě ty, ty podmínky, ty, ty, ty restriktivní podmínky pro rozpočet budou mít negativní dopad na růst. Krátkodobě to jsme řekli, tak to prostě je, ale nedá se nic dělat, je třeba znovu v budoucnosti vytvořit eh, podmínky pro hospodářský růst, ale na takovém zdravějším základě. Takže ono to může být kompatibilní. Podívejte se, třeba v roce 2011 eh, jsme měli vlastně docela pozitivní vývoj přes všechny ty potíže. Co se týká eh, vaší poslední otázky, institucionální reformy eura, tak je třeba tady zdůraznit, že určité aspekty budování měnové unie nebyly na začátku dostatečně uvážily, uváženy. Na některé věci jsme zapomněli a poučili jsme se z toho. Neměli jsme na výběr. Jednak eh, jsme si uvědomili, že měnová unie vyžaduje užší rozpočtovou unii. Takže my se snažíme tímto směrem ubírat eh, v naší reformě. Myslíme si, že v téhle práci je třeba pokračovat. Ostatně to potvrdili i dohody, které byly nedávno uzavřeny. Eh, za druhé jsme se naučili, jsme se poučili v tom smyslu, že je třeba vytvořit nějaké mechanismy mm, pro případy krize, protože ta krize vznikla také proto, že jsme neměli žádné mechanismy, mechanismy financování. A poslední věc, které jsme se naučili díky krizi, je, že eh, potřebujeme užší finanční unii. To znamená, že potřebujeme mít jasné obezřetnostní, jasná obezřetnostní opatření, dohled nad trhy, nad bankami, a to ve smyslu větší evropské centralizace. A to jsou eh, tedy tři věci, které nás naučila krize. Ostatně všichni uznali, že je třeba učinit takovéto změny, aby eh, naše měnová unie dobře financo- eh, fungovala. Paní Podimata, děkuji vám. A pane předsedo, děkuji. Eh, pane eh, místo prezidenta, já vám děkuji za vaše vysvětlení a za to, že jste zase zdůraznil, že je třeba eh, dosáhnout makrofinanční a makroekonomické stability, obzvláště v eurozóně. Já si myslím, že ještě kromě toho, že se musíme z krize poučit a z důvodů, které k ní vedly, tak si myslím, že je nutné, naprosto zásadní, mít eh, politickou odvahu na to, odpovídajícím způsobem zhodnotit politiky a opravné prostředky, kterých jsme v těchto posledních třech letech využívali, abychom vyřešili krizi. A podle mého názoru jedna z věcí, které jsme se měli naučit, a teď navazuji na to, co říkali mý kolegové, pan Fejo a paní Gula, je, že um, Ta fiskální disciplína je nutná, ale sama o sobě nestačí pro vytvoření podmínek, eh, které by nám umožnily dostat se ze současné krize. Já samozřejmě vím, že eh, vy budete zdůrazňovat nutnost strukturálních reform a tak dále, ale zase bych řekla, že v dobách recese jsou strukturální reformy nutné, ale zároveň bychom eh, se měli vyhýbat takovým strukturálním reformám, které tu recesi prohlubují, abychom se dostali z recese. A tady jen odkazuji na dopad, jaký mělo v naší zemi v Řecku rozhodnutí snížit minimální mzdy v soukromém sektoru. A vy dobře víte, že důsledkem tohoto rozhodnutí bylo prohloubení recese, aniž by to jakkoliv pomohlo zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, eh, řecké ekonomiky. Ale ještě kromě Řecka, a já se vracím eh, k té nutnosti makroekonomické a finanční stability. Já myslím, že se mnou budete souhlasit, když vám řeknu, že makroekonomická a finanční stabilita eh, se pojednávají nejen podle nějakých indexů, ale také sociálních podmínek v jednotlivých členských státech. Paní Gulár správně tady zmínila nástup extremistů a extremismu obecně nejen ve Francii, ale téměř eh, všude v Evropské unii. Je tady stále eh, vyšší riziko eh, nepokojů ve všech členských státech, takže Jde o to, jestli eh, tyto sociální podmínky byly opravdu braty dostatečně v úvahu, nebo jestli náhodou nebyly podceněny a jestli ECB není tímto znepokojena. A co se týká pozice a role ECB, tak co se týká vaší pozice? Vy jste to zdůraznil, mý kolegové také. Teď máme nová přísná pravidla, fiskální disciplínu, hospodářskou zprávu, máme tady novou fiskální dohodu. No a já si říkám, jestli skutečně máme dostatečně nastavené ty podmínky pro postup, který by eh, vedl k vyřešení toho dluhu v eurozóně. To je věc, kterou řešíme, včetně pana předsedy Evropské komise. A přišla konečně chvíle na zahájení té diskuze o rozšíření současného mandátu ECB v kombinaci s těmi novými pravidly pro hospodářskou zprávu a fiskální disciplínu. Děkuji. Thank you very much for your questions. Já vám eh, děkuji za vaše otázky, které odráží obavy, které jsou zcela pochopitelné, ale já vám musím zároveň připomenout, že bychom neměli zapomínat na dvě věci. Že totiž jsme měli v celém světě velkou finanční krizi a že Průmyslový svět se z toho ještě pořád nespamatoval a že růst je všude nízký a víme z dějin, že když dojde k takovéto finanční krizi, tak je tak potom vždy následuje ještě několik let doba nízkého růstu. Existuje známý americký ekonom Danny Roderick, který nedávno řekl, že prvních deset let té měnové unie bylo velmi dobrých a těch dalších deset let by bylo také velmi dobrých. Nebýt finanční krize, která se objevila v roce 2007. Takže to je jedna věc. A za druhé, některé země za ty roky měly velmi nevyvážené rozvahy. No a když potom přišla krize, tak se trhy na to soustředily. Předtím trhy tyto země financovaly mm, bez jakéhokoliv uvážení rizika. A najednou tam prostě došlo k okamžitému zaražení kapitálových toků do těchto zemí. No tak to prostě je. Neexistuje způsob, jak nahradit veškerý přítok kapitálu do těchto zemí. Ty země se tomu musí přizpůsobit, musí snížit ty schodky. Vy to velmi dobře znáte, já vás nechci nijak opravit, jen chci, abyste měli na paměti tyto dvě věci. Když tady mluvíme o našich problémech, sociální problémy, ano, je to pravda. Růst se teď ve světě a v některých státech měnové unie zastavil, bude pomalý ještě další několik let, ale my musíme vysvětlit našim občanům, proč tomu tak je a že ty iluze, o kterých někteří tady mluví, by vedly k horším výsledkům. Nakonec to všechno závisí na detailech, eh, na konkrétních případech. Můžeme vždy jednat o detailech, ne o tom obecném směru. O detailech samozřejmě ano, ale je třeba mluvit opravdu o konkrétních případech. Neexistuje žádná obecná odpověď. A nesmíme nikdy zapomínat na to, že my, vlády, musíme přesvědčit trhy. Protože nakonec státy budou potřebovat, aby investoři koupili jejich dluh, protože když oni ho nekoupí, tak eh, nebude k dispozici žádná náhrada. Takže to je také důležité si uvědomit, ať se vám to líbí nebo ne, nemůžeme to ignorovat. A nemůžeme ignorovat rozhodnutí trhu a investorů. A no, ještě na závěr k té k té vzájemné podmíněnosti dluhu. Já bych řekl, že aby toto bylo možné, budeme potřebovat mnohem větší důvěru mezi členskými státy. Samozřejmě, že ty kroky, které teď podnikáme a ta rozhodnutí, která přijímáme, abychom eh, zvýšili disciplínu, dozor, zlepšili zprávu. Mm, toto všechno si ještě vybudujeme s časem a nevíme, jak se ta fiskální unie, která je zatím v embryonální fázi, bude dále vybíjet, vyvíjet. Ale je to věc, kterou bych chtěl do budoucnosti říci. Budování Evropy byl vždy probíhající proces a je nadále jim bude. A co se týká mandátu, k tomu se já vyjadřovat nebudu, protože to je politické rozhodnutí členských států. Já bych jen řekl, že co se týká střednědobého a dlouhodobého horizontu, Zásadní je zajistit cenovou stabilitu, chceme-li, aby došlo k hospodářskému růstu. Nemáme volbu a já bych dokonce řekl, že z toho středního a dlouhodobého horizontu se na tom v podstatě shodnou uh, všechny školy myšlení, všichni ekonomové, protože jinak všechny země Eh, které dříve generovaly více peněz a větší inflaci, by teď byly rozvinutější než ty ostatní, ale nejsou, takže vidíme, že pro dobrý hospodářský růst musíme hlavně zajistit stabilitu cen. A to i ospravedlňuje náš mandát a náš hlavní cíl zajištění cenové stability. A ve chvíli, kdy tu cenovou stabilitu zajistíme, tak eh, můžeme se snažit dosáhnout i dalších cílů. Ano, děkuji. A, a, a nevidím, že chcete ještě zareagovat. Pane místo předsedo, já nehovořím o alternativě k cenové stabilitě, ale k nějakému doplňujícímu faktoru pro cenovou stabilitu. Proto jsem právě hovořila o určitém rozšíření mandátu a ne o změně mandátu ECB. Děkuji. Liam, máte slovo. Merci, Děkuji, Eduarde. Pane viceprezidente, tím, že jsme v roce 2010 přijali opatření jako SMP, tak eh, si centrální banka vytvořila prostředky k tomu, aby mohla rovnou zasahovat na sekundárních dluhových trzích a tak eh, bojovat proti spekulaci. V roce 2011 pokračování těchto opatření vedlo k tomu, že se pro trhy a také pro občany prosadila myšlenka, že ECB je pragmatickou, reaktivní a efektivní bankou, stejně jako FED nebo anglická banka. A my potřebujeme tento pragmatický intervencionismus, když eurozóna znovu upadá do recese a roste nezaměstnanost. Je nutno zflexibilnit makroekonomické podmínky, aby se usnadnil návrat k růstu. My si myslíme, že jediná měnová politika nebo sama měnová politika nestačí a právě proto francouzští socialisté se v, případy, v případě eh, výhry eh, Francoise Hollande zaměří na rozpočtovou politiku. Jsou zde ale různé způsoby zásahu. Byla přijata dost konkrétní rozhodnutí. Byl spuštěn bezprecedentní program pro financování evropských bank, nicméně bylo to na úkor práce na trzích se státním druhem LTRO umožnilo za tisíc miliard refinancovat bankovní systém za velmi výhodných podmínek, nicméně tím se uspal program SMP, který umožnil omezit spekulace v letech 2010 a 2011 a vytvořit podmínky pro návrat k určité stabilitě. Nedošlo k žádné operaci nákupu nebo odkupu státních dluhopisů ze strany ECB od ledna 2012. Tato otevřenost ECB na úkor států svědčí o tom, že některé státy tím utrpěly, například Španělsko. Mezi lety, nebo tedy mezi listopadem 2011 a lednem 2012 sice eh, klesl dluh, ale potom zase narostl a podobný vývoj zaznamenala také Itálie. Minulý týden, když bylo spuštěno tedy první LTRO v prosinci 2011, tak se nikdo nemyslel, že by tento problém nebo tento program vyřešil problém státního dluhu. A dnes říkáte, že prioritou už není zajistit likviditu bankovního systému, protože ta je uspokojivá, ale kontrolovat spekulace proti státům, protože to brání návratu k růstu a daňové konsolidaci. Hovoří se o třetím LTRO. Můžete nám potvrdit, Zda se situace nadále zhoršuje a pokud ano, bude ECB znovu pragmatická a efektivní, protože to velmi dobře fungovalo od roku 2010 a znovu přímo zasáhne na dluhových trzích s tím, že znovu spustí SMP. Děkuji. Merci de vos questions, comme vous le savez. Děkuji za vaše otázky, jak velmi dobře víte. A prezident o tom také hovořil. Nikdy nezaujmeme žádné závazky, pokud jde o příští opatření, takže vám nemohu zodpovědět na tu poslední velmi konkrétní otázku, kterou jste položil. Mohu říci, že program existuje, nebyl vyškrtnut, zrušen, existuje dále. A rád bych vás také upozornil na to, že když to srovnáte s podmínkami, které existovaly v tom segmentu trhu, řekněme v říjnu, tak eh, situace v oblasti měnové politiky byla horší než teď. A to dokonce i po změně, kterou vyvolaly, řekněme, ty komunikační problémy Španělska protože právě ty události skutečně spustily to mírné zhoršení situace ceny španělského dluhu. To je tedy první věc. Za druhé, musíte také uvážit to, že jsou zde klesající výnosy z používání určitých nástrojů. Především po případě, po tom případu, kterému jsme se snažili zabránit, PSI, abych použil tu anglickou zkratku. V průběhu této události trhy usoudili, že ECB a eurosystém mají statut eh, preferovaného věřitele. Ze zákona tomu tak není. Jak víte, ale trhy si to takto interpretovaly a mělo to dopady na tento program. Především na tento program. Technicky zde existuje problém takzvané negative leverage, to je problém, který existuje v těchto případech, kdy dojde k nákupu určitými aktéry, kteří se do budoucna nebudou podílet na nákladech, pokud dojde k nějakému problému. To platí pro určité nástroje. A všechny tyto případy mohou nastat a budou do budoucna vyžadovat určité rozhodnutí, ale zatím ještě nemáme v tomto smyslu žádné závazky. Jen bych vás rád upozornil na tyto technické aspekty, které jsou důležité. Ještě jednou řeknu, že jsme zvýšili likviditu bankovního systému pouze o, pouze o 500 miliard a ne o tisíc miliard, jak se někdy říká, z určitého hlediska to je pravda, protože to je součet eh, těch dvou dlouhodobých operací, ale zároveň došlo k poklesu ostatních nástrojů na zvyšování likvidity, takže to je také třeba zmínit. Jak víte, podle našeho mandátu je hlavním cílem zajistit cenovou stabilitu. Situace je taková, že inflace je pod hranicí 2%. Je to hlavně výsledek ceny ropy a energii obecně a my očekáváme, že za současných podmínek světové ekonomiky ropa už neporoste, cena ropy neporoste, takže nám bude i klesat cena inflace, nebo tedy míra inflace. Na počátku příštího roku by inflace měla klesnout pod 2%. Teď je tedy o něco vyšší než 2%, ale pokud se podíváme na inflaci a vyloučíme z ní cenu energií a potravin, tak míra inflace by byla 1,5 v této chvíli. Mnohokrát jsme řekli, že teď je riziko pro inflaci víceméně vyvážené, ale pozorujeme také riziko pro růst, že může dojít k, možné, k možnému omezení rizika. Pořád jsme závislí na tom, co se stane v hospodářství. Nevíme, co se stane. Ale pokud rizika, která jsme identifikovali a uvedli, pokud se skutečně odehrají, tak eh, si můžete být jistí, že upravíme svou politiku, stejně jako jsme to udělali příští, minulý rok, protože právě ten minulý rok je skvělým příkladem tohoto principu. První polovina roku nebo první část roku probíhala tak, že docházelo k hospodářskému oživení. Rizika pro inflaci rostla, všichni si, myslela, všichni si mysleli, že růst bude pokračovat. Všichni na celém světě. Začali jsme postupně normalizovat svou měnovou politiku, ale od července, a to bych řekl, že také hodně kvůli PSI pro Řecko. Se situace změnila v Evropě a poté také i na mezinárodním poli. A my jsme okamžitě upravili svou politiku. Nejdříve jsme zvýšili sazby a potom jsme je snížili. To potvrzuje, že neustále pozorně sledujeme vývoj hospodářské situace a z perspektivy našeho mandátu sledujeme pouze svou politiku. Děkuji. Fine. Come to the end of this. Děkuji, tím se dostáváme ke konci tohoto jednání. Chtěl bych poděkovat panu Konstanciovi za to, že k nám zavítal a seznámil nás se zprávou a odpověděl na naše dotazy. Chtěl bych vám připomenout, že tato zpráva z vlastního podnětu k výroční zprávě ECB, tak k tomu budou ještě informace sděleny později, to znamená jmenování zpravodaje, jmenování stínového zpravodaje a podobně. Zatím k tomu ještě nemáme podrobné informace, sdělíme to později. Takže tímto končím zatím jednání a sejdeme se opět v 15 hodin. Děkuji.